Well, we have a long day ahead of us. Tak máme před sebou dnes dlouhý den. Tak bychom měli začít s prvním bodem na dnešním pořadu jednání, což je hlasování o režimu společenství eh, k návrhu nařízení pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Bylo mi řečeno, Včera proběhla bohatá diskuze mezi těmi, kdo se tím zabývají a došlo k všeobecné dohodě nad pozměňovacími návrhy. Takže já vám musím předložit k hlasování e, v podstatě takový blok následujících pozměňovacích návrhů, na kterých se dohodli. 1, 28, 2, 3, 4, 30, s ústním pozměňovacím návrhem 6, 7, 13, 32, s ústním pozměňovacím návrhem 15, 16, 33, 34. Já vám na konci řeknu, co zbývá. 17, 35, 19, 20, 36 s ústním pozměňovacím návrhem, 37, 22, 23, 38 s ústním pozměňovacím návrhem, a ústní pozměňovací návrh číslo 1. Takže budeme hlasovat unblock o všech těchto článcích. A potom budeme muset odděleně hlasovat o pozměňovacích návrzích 10 a 11. A potom bude konečné hlasování. Je to tak? Na tomhle jste se dohodli? Ano, by to bylo stejné i bez toho hlasování. Podívejte se ven. Takže hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže schváleno. We'll check the vote against. Ještě jednou budeme kontrolovat, jestli je to pravda. Ne, dobře, tak teď budeme mít oddělené hlasování k bodu 10. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kde je pro? Proti? Ověříme si to. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 10. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Zkuste, zkuste tu mašinku vedle. Hlasovali všichni? Dobře? Konec hlasování. Takže to prošlo 18 proti 15. Teď budeme hlasovat um, o pozměňovací návrhu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? To asi budeme muset také ověřit. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Stejný výsledek. Pane předsedo, já jsem ztratil moji kartu. Jste pro nebo proti? Pro. Pro, tak je to 19 ke 14. A ještě dva proti, takže je to 19 k 16, ale tím se výsledek nemění. A teď konečné hlasování. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno velkou většinou. Pane předsedo, já jsem také pro. Dobře, 31. Pan Milan Mon? Také dobře. Tak já vám blahopřeji, blahopřeji zpravodajovi. Teď přejdeme k příštímu bodu na pořadu jednání, což je nová strategie v Afganistánu. Is not here yet. We are uh, checking. se ještě nedostavil, zjišťujeme teď, kde se vlastně nachází.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 Because of lack of soldiers, the war has been suspended. Poněvadž nám chybí vojáci, tak válka se zatím odkládá. Takže čekáme na další bojovníky, zejména na pana zpravodaje. All right now. <clears throat> Il relatore è qui con noi. Tak, máme tady zpravodaje. Pane Arlaki. jste připraven na prezentaci vaší zprávy? Ano. diskuze. Ještě předtím, než půjdeme, než přistoupíme k hlasování. Já se tedy uh, už eh, několik měsíců zabývám prací na té nové evropské strategii pro Afghánistán. A první věc, První věc, která mě zaujala, je obrovská mezera, kterou teď máme v Afghánistánu mezi současnou socioekonomickou situací afgánského lidu a zdroji této země v posledních devíti letech. Takže já jsem začala nejdřív navštívit Afganistán, abych zjistil, jaký dopad měla mezinárodní pomoc v této zemi po roce 2001. Další věc, to je hlavní politická otázka v dnešní době, to je mírový proces v této zemi. Dozvídáme se o něm skoro každý den. Další důležitá otázka, která se váže na mírový proces, a na evropskou vojenskou přítomnost této zemi je školení afgánské policie. aby tam byla skutečná bezpečnostní struktura. A potom eh, je tam eh, největší problém z naší perspektivy, totiž eh, pěstování opia a obchod s opiem z Afganistánu do zbytku světa. A máme-li další důvod, eh, kromě boje proti terorismu, abychom se angažovali v Afganistánu, je to skutečnost, že afgánský heroin otravuje 1,5 milionu evropských narkomanů. Takže tohle je věc, která by mohla být eh, součástí řešení problému. Co se týká té mezinárodní pomoci, já jsem se snažil eh, srovnat situaci, jaká je v Afghánistánu teď, s tou před devíti lety. Svět se rychle mění. A ve všech chudých zemích světa je teď eh, velký růst. Já jsem hodně cestoval. A zaznamenal jsem, že skutečný poprok, pokrok socioekonomický pokrok je teď skutečně vidět eh, v mnoha částech Afriky, v mnoha částech Asie a v Afganistánu mě překvapila skutečnost, že tam žádné takovéto žádný takovýto pokrok růst vidět není. Trošku se tam zlepšuje vzdělávací systém, zaměstnanost, infrastruktura, ale nejdůležitější indikátory od eh, úmrtnost dětí, po úmrtnost matek, eh, průměrný, průměrnou délku života a chudobu v zemi, tak v posledních devíti letech se všechny tyto indikátory výrazně zhoršily. Průměrná délka života se snížila o čtyři roky, úmrtnost matek v Afganistánu je vyšší než eh, počet lidí, kteří umírají ve válce. 25 eh, tisíc žen ročně. Žen umírá, kdežto ve válce pouze 2 tisíce lidí. Počet chudých lidí v Afganistánu se zdvojnásobil. Afgánská vláda propočetla, že s méně než 600 miliony euro ročně by bylo možné eliminovat chudobu. Takže mezinárodní pomoc je velmi důležitá. Američané v posledních letech eh, dali do, Afgán, do Afghánistánu zhruba 5 miliard dolarů ročně. Evropa eh, je to 1 miliarda. To je Evropská unie a všechny členské státy dohromady. Potom Japonsko a další státy tam také pomáhají, takže to je pomoc eh, v rozsahu 70 až 80 afgánského HDP. Je to docela velká částka peněz ale má velmi malý dopad. A to je první věc, kterou by se podle nás naše strategie měla zabývat. Proč to nemá žádný dopad? Proč 80 mezinárodní pomoci, která na papíře jde do Afganistánu, se, Afgánsk, se nedostane k afgánskému lidu? Proč je afgánská vláda tak skorumpovaná? A společnost také. A proč se tak velké části ztrácí. Když jsem s tou zprávou začal, tak to nebyl problém. Ale v posledních týdnech se z toho stal důležitý problém. Minulý týden americký kongres zmrazil těch 5 eh, miliard dolarů pro Afganistán, dokud nepochopí lépe, jak přesně jsou ty peníze utráceny. Američané teď mají takový generální inspektorát pro rekonstrukci Afghánistánu který vydává velmi zajímavé zprávy. Takže se o tom bude jednat. Myslím, že afgánská vláda také e, žádá o navýšení pomoci, která by měla procházet e, přes afgánskou vládu a ne přímo od mezinárodních organizací lidem. Já v té zprávě navrhuji, abychom se pokusili lépe pochopit, jak jsou peníze našich daňových poplatníků v Afghánistánu používány. Protože je to strašný zmatek. Členské státy nemají žádnou databázi, ve které by bylo vidět, jak utrácíme naše peníze. Jednotlivé státy mají údaje a ty mi dávají, ale nemáme žádný celkový přehled. Nevíme, jaký dopad má naše pomoc Afganistánu. Takže nevíme, jak zlepšit poskytování pomoci této zemi. A pokud chceme z dlouhodobého hlediska toto vyřešit, aby se ta země dostala do nějaké normální situace, aby na tom byla aspoň stejně jako ostatní chudé země na světě, tak musíme začít právě takhle. Zjistit, jak nakládat s tou pomocí, kterou do Afganistánu posíláme a která je nejlepším nástrojem, jak Afganistánu pomoci. Takže doufám, že to se nám podaří a co se týká mírového procesu, tak já navrhuji, abychom ho plně podpořili, protože to je jediná alternativa k válce. Ten ozbrojený konflikt v Afganistánu nikdo nevyhraje. Taliban nikdy nevyhraje, protože mezinárodní jednotky tam mohou zůstat velmi dlouho. Na druhou stranu nikdy nevyhrajou ani mezinárodní jednotky, protože nemohou vybojovat tak asymetrickou válku v této zemi. A tohle je názor vojenského vedení. Já jsem mluvil eh, s lidmi generála McChrystala a oni si velmi jasně uvědomují, že musí získat podporu populace a podporovat mírový proces. Což znamená nová vláda, sjednocená národní vláda, která by mohla být výsledkem eh, jednání mezi vládou Ahmeda Karzaje a Talibanem. A já zdůraznuju tři základní podmínky pro takovýto proces. Jednak eh, vyhnání al ze země, jednak eh, plná podpora lidských práv a afgánské, afgánské ústavy a za třetí konec pěstování opia, protože to je největší hrozba, eh, která z Afganistánu vychází pro bezpečnost v Evropě. Takže abych navrhoval, abychom podpořili mírový proces, ovšem za těch podmínek, které jsem tu teď zmínil. Jakékoliv jiné přístupy by zasahovaly do vývoje této země a myslím, že bychom neměli opakovat naše chyby z minulosti, když jsme se snažili v této zemi diktovat eh, jak se má chovat místní politická třída. Co se týká policejního školení, tak tam byla situace velmi špatná. Peníze z rozpočtu, které měly jít na školení policistů, zmizely. V americké vládě nikdo neví, jak těch 6 miliard dolarů Eh, pro školení afgánské policie vlastně skončilo. Kde skončili? Probíhá k tomu šetření v kongresu. A jsou tam dva přístupy. Buď americký, kdy se školení policie zadává soukromým firmám. Některé z nich mají velmi špatnou pověst jako bývalá společnost Blackwater nebo Deancore, to jsou takové velké bezpečnostní agentury, které mají velmi špatnou pověst v Iráku i v Afganistánu. A většina těch problémů vyplývá tedy z toho špatného školení, které tyto společnosti poskytují. Potom je tam ten evropský přístup, kdy se tam posílají mise EUPOL a malé národní mise, které školí menší počet policistů. Já ve zprávě navrhuji, abychom to skonsolidovali. Nejlepší struktura, kterou máme v Afganistánu, pro školení policie by se měla stát v budoucnosti tou jedinou a hlavní strukturou. V současné době situace neuspokojivá. 90% afgánských policistů je negramotných. A přitom gramotnost země je 70%. Takže tohle je skutečně ta nejhorší část afgánské společnosti. 20% z nich jsou závislí na drogách a 30 eh, po roce školení prostě někam zmizí. Takže je třeba eh, konsolidovat eh, veškeré naše snahy do školící mise na to, aby se tam dal EUPOL i všechny ty národní mise, aby mohla tato jedna mise vytvořit takový společný velký školící program, který by eh, umožnil, aby se za dva, tři roky cizí jednotky stáhly a ponechali Afganistán eh, s nějakou minimální úrovní bezpečnosti, kterou si zajistí sám. A co se potom týká pěstování opia, což je pro nás jako pro Evropany velmi závažná věc, tak podle mého názoru bychom se měli dohodnout s Ruskem, které se eh, stalo druhým eh, největším světovým trhem pro heroin z Afganistánu. První trh je Rusko. 1,5 milionu narkomanů a potom je to Rusko eh, tady s dvěma miliony. A Rusku to dělá velkou starost. Oni si uvědomují, že zdrojem toho problému je Afganistán. Závislost eh, na této droze se v Rusku v posledních letech desetkrát zvýšila. My jsme tedy vlastně hlavní oběti, protože Spojené státy svůj heroin kupují z jiných částí světa, ne z Afghánistánu. A proto je nutné, abychom vytvořili nějaký plán eh, pro eh, eliminaci testování opia. Já mám s tímto zkušenosti. Byl jsem exekutivním ředitelem UNODC. Myslím si, že je možnost tohle udělat. Povedlo se to na celém světě. Ale problém je dezinformace, dezinformovanost. Lidé nevědí, že e, před 20 lety se opium pěstovalo po celém azijském kontinentu, ale teď už bylo eliminováno v podstatě všude. V Turecku, v Pákistánu, který byl předchůdcem Afganistánu jako hlavní dodavatel celého světa. Bylo to eliminováno v Laosu, Větnamu, Tajsku. Takže teď je problém Afganistán. To je největší dodavatel opia na světě. Když uděláme pětiletý plán, budeme tam investovat 100 eh, milionů euro, 10 eh, eh, našich zdrojů, tak bychom mohli eliminovat pěstování opia. Já to ještě nechám pro diskuze, protože je jasné, že k tomu budou otázky. A jsem si jist, že strategie, která se na toto zaměří, pokud takovou strategii tedy schválíme, tak eh, se nám podaří nějak vyřešit afgánskou krizi. Děkuji. Děkuji. Vy jste zmínil země jako Tajsko, a další země, kterým se to podařilo, ale víte, že to je proto, že tam byly na to vhodné úřady, struktury, které musely být posíleny, potřebovaly podporu pro boj proti tomuto jevu. Zatímco v Afghánistánu tyto instituce a struktury ještě neexistují, musíme je teprve vybudovat. Takže ať už budeme dělat cokoliv, abychom zvýšili podporu, abychom ji účinnější, tak eh, asi nějakou dobu ten problém tady ještě bude. Paní Nicole Kiel Nielsen se chtěla vyjádřit, protože musí odejít potom na jinou schůzi, takže jsem musel eh, přejmout tuto její žádost. Děkuji, děkuji, já se musím omluvit, musím jít totiž hlasovat v jiném výboru, ale chtěla jsem říci panu Alekimu, že ten jeho úhel pohledu na situaci v Afghánistánu a mezinárodní eh, přítomnost je opravdu dobrý. Já myslím, že ta, to vaše bilancování je velice upřímné, pokud jde o naši přítomnost v Afghánistánu, naše finanční investice a dopady této strategie, vlastně této pasti, do které nás vlastně uzavřela politika prezidenta Bushe. Chtěla jsem říci, že otázka, kterou si klademe, je, jak co nejdříve opustit Afganistán, protože to si přejí všichni, to je veřejné mínění na celém světě, všichni chtějí, aby se jejich vojáci vrátili domů, to znamená do Evropy a do USA. Takže jak se z této pasti dostat co nejrychleji, aniž bychom zároveň uvrhli Afghánistán zpět k bodu nula, aby se Afghánistán tedy vlastně vrátil do situace před deseti lety. Takže co udělat s tím, aby tyto významné finanční investice, o kterých jste mluvil, a také ztráty lidských životů, kterých bylo mnoho a mnoho, jak na afgánské straně, tak na straně e, našich vojáků, aby to všechno nebylo e, zbytečné. Takže to je asi ta nejdůležitější otázka, jak opustit Afghánistán aniž bychom jaksi klíč k zemi neponechali Talibánu a by se země nevrátila zpět do původního stavu. Samozřejmě američané udělali mnoho chyb, příliš důvěřovali panu Karzájmu, který, a někteří už to říkali dříve, není příliš spolehlivý a současná slabá vláda z důvodu korupce eh, je, s tím právě souvisí. Také pan Karzaj je považován za zrádce i místním obyvatelstvem. Je to opravdu veliký problém, ta afgánská vláda je slabá a Afgánci sami říkají, že ještě potřebují mezinárodní přítomnost jako, eh, jako hosi strážce proto, aby Karzaj eh, se nepouštěl jaksi do čehokoliv, aby nedělal příliš velké ústupky Talibánu, takže jak to udělat? Jak se vyvarovat toho, aby Karzaj nezačal dělat příliš velké eh, ústupky Talibánu a také, aby Pakistan, který hraje velikou úlohu v tomto konfliktu, nezačal tam prosazovat svoje stanovisko. Budeme znovu konfrontováni s otázkou menšin, eh, otázkou eh, pašt paštunské menšiny a dalších menšin. Eh, to zatím Karzaj neřeší, takže pořád tady ten problém je, tak jako tady byl před deseti lety problém respektování menšin. Čiliž ta situace je opravdu velmi obtížná v současné době. Já už jsem jednou říkala, že bod, který je pro mě velice důležitý z úhlu pohledu EU, to je moci podpořit osoby, které hrají důležitou úlohu v Afghánistánu, a není to samozřejmě pan Karzaj. A chci říci znovu, že podpořit paní Sorby, která řídí region Bamian, například, uvedla jsem to jako příklad, protože já ji znám, setkala jsem se s ní, je to vynikající osobnost, která udělala spoustu výborných věcí ve svém regionu, je také respektována místní populací, bohužel tam do provincií neinvestujeme dostatečně. A právě v provinciích bychom mohli dosáhnout toho, aby došlo k pokroku, aniž bychom vlastně tady to nalévali ty peníze jenom do těch regionů v boji proti Talibanu, které známe eh, nejvíce, takže bychom měli podpořit všechny provincie, jako třeba tu, kterou řídí paní Sorby. To si myslím, že by bylo velmi pozitivní a dalo by to také určitou naději Afgáncům. A také by to ukázalo, že je možné dělat i něco jiného, než pěstovat opium eh, to je právě to, proti čemu ona v té své provincii také velmi bojuje. Já se teď nechci pouštět do úvah, jaká strategie je asi nejlepší. Já se ani nepovažuji za specialistku na vojenské strategie, já spíše dávám přednost civilním eh, mírovým strategiím. Já jsem ráda, že pan zpravodaj do té zprávy zakomponoval několik důležitých bodů, na které jsem chtěla také upozornit. Například otázka žen. Není přece možné, abychom opustili Afghánistán a ponechali ženy eh, vlastně Talibánu eh, naprosto na pospas, to je naprosto nemožné. My musíme být velice bdělí, dohlížet nad otázkou žen a práv žen, protože ty zdaleka nejsou uspokojivé. Dobře došlo k určitému pokroku, je dobré to, čeho bylo dosaženo, ještě zaručit zajistit do budoucna. Víme, že za několik dní eh, také proběhne konference v Kábulu a e, my jsme zjistili, že na e, nějakou dobu e, tady Evropská unie pozastaví svou podporu ve výši 600 milionů euro a to bude podmíněno dalším bojem proti korupci ze strany pana Karzájího. Potřebujeme také určité garance ohledně lidských práv a práv žen. Já myslím, že nemůžeme tady jaksi obětovat ženy tomuto mírovému procesu a předhodit je Talibánu, těm bývalým mučahedínům a uh, válečníkům z té předchozí doby. Takže to jsem chtěla říct, ale jinak myslím, že zpráva je opravdu uspokojivá, je upřímná, to jsem chtěla říci, neváháte říci otevřeně, že došlo k určitým neúspěchům také. Děkuji prosím další řečníky, aby se snažili se koncentrovat na určité hlavní body. Eh, pan Breda tady je zastupen pana Kasolidise jako stínového zpravodaje za EPP. Prosím, máte slovo, pane Predo. Eh, Děkuji. Hovořím za pana Kasolidise, jak jste právě řekl, bohužel zde nemůže být přítomen, protože je na služební cestě. Děkuji panu Arlakimu za skvělou zprávu a děkuji mu také za velice komplexní představení své zprávy, jak jsme si ho nyní vyslechli. Mám několik poznámek k této zprávě. Samozřejmě bude ještě příležitost předkládat pozměňovací návrhy. Já, máme k tomu prostor až do konce září. První poznámka, kterou chci udělat, se týká názvu. Myslím si, že bychom měli zachovat ten původní název, tedy nová strategie EU pro Afghánistán. Myslím si, že to slovo EU bychom měli vynechat a říci, dát do toho názvu pouze nová strategie pro Afghánistán. E, promiňte, omlouvá se pan poslanec, měli bychom tam naopak nechat to slovo EU, tedy nevynechávat ho, aby tam byla tedy nová strategie EU. A pak ještě taková malá poznámka. Na začátku se v této zprávě hovořilo o radě, o původním plánu rady, ale já si myslím, že tato strategie rady tam není dostatečně vysvětlena. Rada je změna jenom jednou na začátku, ale bez zbytku zprávy to již vysvětleno není. A já si myslím, že ta strategie rady by měla být jakýmsi vstažným prvkem pro celou zprávu. A pokud mi dovolíte, budu citovat Karla Bilta, který byl u nás na výboru v procence 2009. Myslím si, že je důležité ho citovat. Myslím si ale, že akční plada, plán Rady pro Afghánistán je ovšem důležitější než Karl Bild. A dále bych chtěl říci, že situace v Afghánistánu je něco, na co je nutné nahlížet v kontextu režimu Talibánu. Ta zpráva někdy z Talibany zachází příliš velkoryse, například v odstavci 57, tam se píše, že Taliban dokázal omezit kulturu pěstování opia. A potom je to odstavec 59, Zde si myslím, že bychom neměli zde mít celý odstavec, tedy odstavec 59 o vztahu Bushovy administrativy a opia, protože Bushova vláda je již minulostí. A proto si myslím, že na to příliš výrazně poukazujeme, na tu Bushovu vládu a příliš se na tom trváme. Já si myslím, že bychom se spíše měli soustředit na přítomnost a na budoucnost a ne nutně na kritiku Bushovy vlády, protože my hovoříme o strategii Evropské unie pro Afghánistán. A další věc, pokud zpravodaj dovolí, tak bych měla takovou malou otázku. Co je vlastně zdrojem jeho informací, které podává v Odstavce 12 a 13. A jak k ním dospěl? Vy zde říkáte, že pokud bychom měli že pět dnů války, že ty peníze, které se na to vydávají, by stačily na to, abychom mohli tam bojovat eh, proti chudobě. Říkáte, že by bylo možné vystavět šest tisíc škol za peníze, které stojí pět dnů války. Chci se zeptat, jak eh, důvěryhodné jsou tyto situace, informace. Dobře víte, že tento problém je mnohem komplexnější a přece není možné eh, bojovat proti chudobě pouze tím, že se vystaví 6 tisíc škol. Takže já přesně nechápu, jak se dospěl k těmto výpočtům. A na závěr bych chtěl říci, že je to velice že je třeba, abychom měli dobrou zprávu, vyváženou zprávu, by bylo mělo mít takovým hlavním motem, které nás povede při vypracování této zprávy, protože je to naše strategie, strategie Evropské unie. Děkuji, pan Neuser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zpráva pana zpravodaje Arlakyho ukázala, že jsme velice že připravil svou zprávu velice kompetentně na základě bohatých zkušeností a byl velice otevřený vůči podnětům z naší strany a zapracoval je do zprávy a za tomu děkuji. A já si myslím, myslím, že ta zpráva v podstatě je v pořádku. My jsme se soustředili na čtyři klíčová témata. Mezinárodní pomoc, mírový proces, školení policistů a e, náboj proti pěstování drog. Co se týče mezinárodní pomoci, tak i zde si myslím, že je důležité, abychom konstatovali, že mezinárodní pomoc je velice obšírná, obsáhla, ale ty výsledky jsou velice slabé. Tedy, že nedošlo k téměř k žádnému vylepšení v oblasti umrtnosti dětí a matek a boje proti chudoby. A já si myslím, že je důležité, aby ve zprávě, byla změna i efektivita, tedy špatná efektivita naší pomoci. A proto jsem rád, že v odstavcích 12 a 13 se jasně ukazuje, jak se mrhá penězi a jakým způsobem by bylo možné finanční prostředky, které se vydávají, eh, vydávat smysluplně ji. Co se týče té druhé klíčové oblasti podpora mírového procesu, tak zde je důležité jasně ukázat, že ten hlavní cíl byl dosažen, totiž eh, cíl vyhnat z Afghánistánu al qaidu a dále je důležité ukázat, že v rámci mírového procesu musíme i nadále spoléhat na afgánskou ústavu a na obranu lidských práv a samozřejmě se soustředujeme na boj proti pěstování opia. U toho třetího cíle si musíme ujasnit, že jsme naše cíle nedosáhli. Již mnoho let nedosahujeme ta čísla, která by EUPOL měl mít. Jedná se tedy to o školení policistů. A musíme říct si, že členské státy, co se týče EUPOLu, selhaly. A co se týče eh, rád bych tam eh, dal, hm, jak si zapracoval stanovíku výboru pro rozvojovou pomoc, kde se jasně říká, že potřebujeme civilní pomoc a vojenskou pomoc a to nezbytně nutně. A poté, co z Afghánistánu odejdou vodáci, budeme i nadále potřebovat civilní pomoc, která v Afghánistánu byla již před rokem 2001 a budeme ji tam potřebovat i po roku 2014. Veškeré organizace, které se soustředí na tuto pomoc a se kterými jsem hovořil, mi řekly, že chtějí jasně oddělování civilní a vojenské pomoci. Zásadním problémem je otázka boje proti korupci. Musíme eh, si jasně uvědomit, že pokud chceme nezávislý a samostatný Afghánistán, tak eh, musíme část pomoci dát do rukou samotných Afgánců. Přitom ovšem musíme mít jasné a fungující kontrolní mechanismy, tak abychom redukovali korupci. Tedy potřebujeme zcela efektivní kontrolní mechanismy pro potírání korupce. V rámci mírového procesu jasně se shodneme na tom, že do toho musíme zapojit Taliban, ale musíme jasně diferenciovat. Tedy Taliban má možná sedm, osm či devět různých politických směrů. Máme tam fundamentalisty ale máme tam také osoby, které jsou zapojeny do občanské společnosti a v rámci svého regionu nemají jinou možnost, než spolupracovat s Talibánem, či se od Talibánu nechat koupit. Další poznámka z naší strany, a je již předposlední, co se týče té policejní mise, tak se mi mnoho nelíbí ten návrh, eh, aby policejní misi velelo na to. Já si myslím, že zde musí mít jasné oddělení mise NATO a mise EU pro právní stát. Co se týče regionální dimenze této zprávy, tak zde by mělo být eh, silněji zapojen Pákistán a Rusko, ale také Irán, protože to je také důležitá sousední země. My předložíme ještě několik dalších poukazů a podnětů, ale myslím si, že tato zpráva se globálně ubírá dobrým politickým směrem a za to bych chtěl kolegovi Arlachovi Arlakimu poděkovat. Děkuji. Děkuji, teď má slovo pan Majer jako stínový zpravodaj. los señor Arlaki. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu Arlakimu naše politická skupina se velice váží vašeho stanoviska. Je jasné, že prezident Bush eh, nás zavedl do labirintu Afghánistánu a my se nemůžeme dostat ven. Před rokem proběhla konference v Káhyře a bylo vydáno prohlášení podle něhož jedna jediná země nemůže uvalit nějaký způsob vlády jiné zemi. Z politického hlediska je to nemožné a také to vyvolalo veliký ohlas v arabském světě a je pravda, že se to nakonec ani nepodařilo. Takže teď mezinárodní společenství i Evropská unie musí zjistit, jak se z toho dostat ven. V červenci roku 2011 bude vláda předána zpět Afgáncům, dojde k předání moci, ale uh, pan Petreus už uh, uvedl, že je třeba se připravit na nejhorší, že ještě to nemáme všechno za sebou a konkrétně červen byl hrozným měsícem uh, pro naše vojáky. Zahynulo tam 102 vojáků, což už je 320 v první polovině tohoto roku. Takže eh, těch obětí tam padlo opravdu mnoho a to ještě nepočítám několik tisíců civilistů, kteří přišli o život. Je tedy opravdu obtížné se dostat z tohoto bludiště ven. Hovořil jste o pomoci EU, o těch 600 milionech. Tato pomoc bude pozastavena a bude se čekat na výsledky konference a americký kongres uvedl, že 2, 2 miliardy euro, velká část pomoci se právě nakonec dostane eh, k těm, kteří podporují válku. Takže to je další komplikace v celém tom labirintu. Jak jste také uvedl, je tady problém s podporou obnovy země. Pokud všechny ty miliardy nejsou využívány na obnovu země, tak ten labirint se bude stále více uzavírat a nikdy se ven nedostaneme. Pane Arlaky, jak jste řekl velice správně, není možné eh, toto vyřešit pouze vojensky. To je, myslím, jasné. Taky eh, generál Petreus řekl, že chce mít co nejméně civilních obětí, protože čím více civilistů zemře, tím více tam na to potom bude dalších eh, násilných reakcí a povstalců, protože Taliban potom bude moci snadněji rekrutovat nové, nové lidi. Jsme všichni jenom lidé. Pokud někdo z vaší rodiny je zabit kvůli bombardování, tak samozřejmě pak pravděpodobnější, že někdo z té rodiny se nechá rekrutovat pro Taliban musíme zapojit také Rusko, Pákistán, Čínu a i arabské společenství. Pokud nebudeme tady mít jasný diskurs a neřekneme jasně, že je třeba tuto situaci, tuto okupaci ukončit, tak se z toho nikdy nedostaneme. Tato vláda je legitimní vládou. Je pravda, že má veliký problém s korupcí a dostávají peníze na boj s chudobou a na to, aby skoncovali s pěstováním opia. A my musíme zajistit, aby peníze, které tam takto plynou, jsou nakonec, aby byly nakonec na tyto účely opravdu použity. Ale k tomu budeme muset zapojit všechny ty ostatní hráče, Rusko, Čínu, Pakistán, tak abychom eh, zároveň eh, nepřiostřovali konflikt v Kašmíru. To je důležité, protože rok 2011 bude za chvíli, bude to za rok, takže pokud se nám všechno toto podaří, doufejme, že rok 2011 bude právě rokem, kdy uvidíme světlo na konci tunelu, dostaneme se z tohoto bludiště a podaří se nám stáhnout vojenské síly z Afghánistánu a mezinárodní společenství bude moci takto přispět ke skutečné obnově země. Moje eh, frakce bude velmi ráda spolupracovat s panem zpravodajem. Myslíme si, že je tady na správné cestě. A pokud může eh, svým skromným dílem parlament přispět k vyřešení této situace, tak je to právě takto. Děkuji. Yes. Ano, děkuji. Pan Görens. Myslím, že le Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím jako zpravodaj eh, výboru pro rozvoj a já samozřejmě se na tuto problematiku dívám z úhlu pohledu, který je důležitý pro náš výbor, eh, který, který se zabývá rozvojovou pomocí. Mám několik eh, předběžných připomínek. Hovoříme-li o otázce Afghánistánu, často máme tendenci odkazovat na generála de Gaulle, který říkal, že na komplikovaný východ jsem eh, se vydal s jednoduchými eh, myšlenkami a nám se může někdy zdát ta situace v Afghánistánu jasná. Kábul je město, které řekněme, jakž takž funguje za daných okolností, to už není tak špatné. A Samozřejmě to také díky těm, kteří jsou přítomní v Afghánistánu již několik let. Když se podíváte třeba na ty ženy, které mají tu odvahu se třeba namalovat, nebo lidi, kteří chodí do divadla, nebo ženy, které sundávají burky, tak to je veliký pokrok. To je něco, co nevidíte ve statistikách sice, ale je to veliký úspěch. Takže například ženy se stále více odvažují být asertivní, což je něco, co dříve bylo na nejvíc obtížné. Já myslím, že ten obrázek je plný kontrastu. Já si pamatuji, že v roce 2004, když jsem měl dokonce možnost se setkat s Karzájem jako ministr obrany a on mě řekl, do pěti let my už nebudeme nikoho potřebovat, my si vystačíme sami i z hlediska potravin, už nebudeme potřebovat žádnou mezinárodní pomoc. No a vidíte, co z toho nakonec bylo. Takže ten první ze všech Afgánců se jaksi spletl, pokud to mohu takto eufemisticky říci. E, politika rozvojové pomoci se řídí několika principy, je to zejména princip stotožnění se, e, a to nevím, jestli se nám to podařilo, jestli se s tím Afgánci stotožnili, stotožnili se s demokratickým vývojem je třeba se podívat třeba na poslední volby, abychom zjistili, že to byla fraška, protože Karzaj si uzurpoval moc, ale ten lid se s demokratickým procesem nějak nestotožnil. Takže tady je obrovský rozdíl. Afghánistánu samozřejmě neexistuje úplně jednoznačná perspektiva, jak se z této situace dostat. Humanitární situace, o tom pan Arlaky říkal něco na začátku, já se k tomu chci ještě vrátit. To nejspohyvější kritérium eh, asi je eh, úmrtnost dětí do pěti let. To bylo 250 a eh, to, to, to, tato úmrtnost se zlepšila postupně. Má to všechno, co dočiní se situací žen, s infrastrukturou nemocnic, eh, s vzděláváním, gramotností. Takže pokud máte úmrtnost dětí do pěti let, která je kolem 250, teď je tedy méně než 50, zjistíte, že tady dochází k určitému pokroku, ale pořád je to jasně jeden ze čtyř který umírá. To znamená, není tam pořád dostatek lékařů, dostatek infrastruktury. A dále už to nebudu rozvádět, abych nemluvil příliš obšírně. Korupce. Nebuďme pokrytci, kdybychom byli v Afghánistánu, tak bychom se také nechali skorupovat. Ani více, ani méně než, než uh, místní lidé. Takže pokud opravdu nemáte s čím výjít do konce měsíce, nemáte už žádné peníze, Eh, vlastně, jak se říká, nejtěžší část měsíce těch 20 posledních dnů, takže to je docela přirozené, že se necháte skorumpovat v této situaci a je tady na jedné straně ta korupce predátorů, jak se říká, a na druhé straně ta korupce živobytí. A to je naprosto normální, abych to tak řekl. To nemůžete nic jiného čekat. Pokud někdo má jaksi pod palcem veškeré bohatství země. Když se podíváte třeba na Zair, Mobutu v podstatě měl pod palcem eh, bohatství celé země, tak to je tedy ta korupce predátor. To není ta korupce na obživu, to jsou dvě různé věci. Je třeba, aby se tady vykonávala kontrola, kontrola státu, ale to je možné pouze tehdy, pokud by tedy Karzaj od začátku svého eh, rezidentství eh, kontroloval více než Kábul. Tak on je vlastně takovým starostou Kábulu víceméně. Ale je třeba, aby se ta skutečnou hlavou státu, která ovládá celou zemi, nejenom hlavní město. Pokud je o vojenskou stránku věci, tomu se chci také vyjádřit, protože to se váže na tu humanitární situaci. Velký problém v této věci je, že tam není dostatečná předvídatelnost do budoucích let. Oni vědí, že v okamžiku, kdy odejdou vojáci, pořád ještě bude někoho zapotřebí přímo v terénu. Abych to zkrátil. Myslím, že vlastně ten problém se dá velice dobře zhrnout takto. V Afghánistánu jsou uniformovaní vojáci a také humanitární pracovníci, ale také humanitární pracovníci bez uniform. To jsou ti, kteří obecně zastupují nějakou nevládní organizaci, nějakou nadaci, kteří se angažují podle principů humanitárních, ale pokud humanitární pomoc se váže na vojenskou stránku věci, tak se to začíná komplikovat. Jsou tam mimochodem také humanitární organizace, které odmítají jakoukoliv finanční podporu státu, aby nenarušili to, že jsou vnímáni jako nestraní nebo, eh, nebo objektivní. To jsou třeba lékaři bez hranic. Ovšem, některé další organizace naopak potřebují i přímo vojenskou ochranu, takže jim to nevadí nechat se takto chránit, ale zase nemůžeme je všechny házet do jednoho pytle. Je třeba postupovat obezřetně a my jsme to také napsali do našeho stanoviska. je třeba omezit humanitární akci, vlastně tu uniformovanou, na nezbytné případy. V některých okolnostech samozřejmě to jinak nejde, je nutné, aby vojenský personál poskytoval humanitární pomoc, ale mělo by to být výjimkou, protože v terénu jsme v situaci, která je velice blízká válce a humanitární pracovníci například z Francie, vlastně jak si jsou tam v uniformě, protože tam je vojenská přítomnost Francie jako taková. A oni samozřejmě tím místní nebudou odlišovat mezi tím, kdo je v uniformě, je tam jako voják a tím, kdo je v uniformě a je přitom humanitární pracovník. Pan Arlaky také hovořil o drogách. Ano, tento problém je samozřejmě problémem neschopnosti nalézt alternativy v zemědělství, to je třeba nějak zvážit, je třeba si také uvědomit, jakým způsobem funguje obchodování s heroinem. To, co to dává zemědělcům na místě, to je reálné, ten, ten zisk za sklizeň. A je tam ale nebezpečí. Takže jsou zemědělci, kteří se takto živí, produkují drogy a oni nemají důvod měnit to, co pěstují a pěstovat eh, nějaké jiné plodiny. Pokud o principy, kterými se řídíme, samozřejmě tady účinnost rozvojové pomoci, tady si myslím, že bychom to měli lépe definovat. Já myslím, že na místě pracují výjimeční lidé, kteří do toho investovali mnoho času, úsilí. Také dochází k mnoha úmrtím eh, těch, kteří tam pracují jako humanitární pracovníci. Také často dochází k únosům, takže je třeba před nimi smeknout. Jestli ta pomoc je účinná, já myslím, že v některých případech extrémně účinná. Je pravda, že ten celkový obrázek je smíšený, někdy se to popisuje příliš zjednodušeně, jako že rozvojová pomoc tam nefunguje. To není pravda. Stotožnění se s touto pomocí, já musím říct, že jsem velice zklamán. Eh, z makroekonomického hlediska Afganistán je země, která má obrovské bohatství. Když bychom mohli konečně se dostat z toho začarovaného kruhu korupce, bylo by možné více investovat do této země a ta země má všechny předpoklady pro to, aby uspěla. Má tam ty předpoklady, má tam ty podmínky splněny. A ti, kteří strávili nějaký čas v Afghánistánu, udělali stejnou zkušenost eh, jako někteří jiní za sovětských let. To, to je problém s výcvikem policejních složek, ale je zde riziko, že poté oni potom jaksi se, se vydají na stranu Talibánu. A nevím, jestli existuje umírněný talibánec. Nikdy jsem žádného neviděl. Nevím. Tady musím říci, že si nejsem úplně jistý. Já myslím, že často se říká skoro cokoliv, abychom se dostali co nejrychleji z Afghánistánu a vymýšlíme si různé věci, které nejsou úplně pravda. Takže zase pod naším úhlem pohledu je třeba říci, že ti, kteří by měli zůstat na místě, eh, musí být schopni pokračovat v práci, nemůžou být vystavováni při tvrdým podmínkám. Čili tolik v kostce, co jsem chtěl říci, přišli jsme z několika návrhy, jako vždy eh, v případě stanoviska můžeme udělat nějakých šest návrhů na změny, eh, případně ještě další pozměňovací návrhy. Já vám tady nabízím 11 bodů k úvaze. Já se pokusím je eh, stručně zhrnout. A ještě jsem chtěl říci, nakonec já nevím, co se stane v Afghánistánu. Je to těžké předpovědět, ale když se podíváme do minulosti, a vy, pane předsedo, který jste byl také ministrem obrany, ve stejné době jako já, což je takový dobrý referenční bod pro nás oba, jsme konstatovali, že už na začátku tam byl veliký rozdíl mezi operací proti al qaidě Tato operace byla uzavřena s úspěchem, který známe, a to se často směšuje s tou druhou operací. To znamená, my směšujeme to, co tam bylo opravdu velice tvrdá operace a je takto často vnímána s tím, co se týkalo v podstatě ochrany civilistů. Já myslím, že problém, na který narážíme v současné době, v oblasti tedy té vojenské přítomnosti, která je dobrá, která je tam proto, aby chránila populaci. A já myslím, že ten problém je právě směšování těchto dvou operací, ale z povahy věci vyplývá, že to, ty dvě věci spolu neměly vlastně nic společného. Já ne, neuzavřu s tím, že řeknu, že jsem optimistou, já jsem odhodla na tom dále pracovat, ale, pracovat, ale optimistou rozhodně nejsem. Děkuji. Jedna z výhod delšího života je, že si uvědomíte, jestli jste měl kdysi pravdu nebo ne, ale uznávám, že tehdy jsme to vnímali jinak. A teď bych dal slovo panu Weiglovi. Pane předsedo, když jsem se přihlásil o slovo, bych si býval nemyslel, že budeme mít takto obsahem naplněnou diskuzi. Napadáme mnoho věcí, které bych mohl nyní přednést. Je to opravdu odborně dobrá zpráva, která politicky ukazuje směrem do budoucna. V podstatě se mohu pouze připojit pouze k těm, kteří panu Arlakimu poděkovali za jeho zprávu. Ten dokument je naplněn fakty, které, o kterých se tolik nemluví, o kterých se často sna- které se často snažíme zastírat, abychom měli, takový obec, abychom měli takovou tu obecnou představu o Afghánistánu. Já si myslím, že situace v Afghánistánu se i navzdory velice dlouholetému angažma mezinárodního společenství, které bylo velice drahé, že ta situace se i navzdory tomu zhoršuje. A to je něco, co nelze popírat. A další věc, kterou bych chtěl konstatovat, je, že, že mezinárodní společenství často investuje na do špatných věcí. Tam se ztrácejí zbytečně peněžní prostředky. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdybychom i my, jakožto Evropané, si rozmysleli, zda opravdu postupujeme vždy správným způsobem. Je důležité, abychom ještě tedy diskutovali o usnesení a abychom opravdu si dobře rozmysleli, jakým způsobem se tam vydávají evropské prostředky. Chtěl bych se ještě zmínit o několika iniciativách, které se týkají dalšího zacházení s touto zprávou. Myslím si, že je nutné, abychom uspořádali slyšení, aby se v rámci toho slyšení mohli abychom si mohli, abychom si mohli vyslechnout eh, ty, kteří byli v posledních letech v Afghánistánu. Ať jsou to již lidé, kteří pomáhali při výcviku policistů, ať to jsou již humanitární pracovníci, či další lidé, kteří opravdu, kteří opravdu mají konkrétní zkušenost s tou zemí. Tímto způsobem bychom si mohli udělat mnohem lepší a přesnější obrázek o situaci v Afghánistánu. A myslím si, že Evropský parlament je přesně tou pravou institucí, která by se měla snažit o objektivní pohled na situaci v Afghánistánu. Takže to je jedna věc. A druhá věc, chtěl bych navrhnout, abychom někde ve zprávě zmínili sou, souvislost mezi problémy, kterým čelíme v Afghánistánu krizí na Blízkém východě a skutečností, že konflikt na Blízkém východě je jakýmsi výchozím bodem pro mezinárodní terorismu. Je to přesně to, z čeho vznikla Al-Qaida. Je to to, vlastně co živí potenciál této organizace. Takže já bych byl velice rád, kdyby ve zprávě byl poukaz na tuto souvislost protože na to nesmíme zapomínat. Blízkovýchodní konflikt stále ještě není vyřešen, je to nadále závažný problém a nejenom pro region samotný, ale přenáší se to také na Irán, na Irák a může se to kdykoliv přenést i na nějakou další zemi. A dále bych chtěla říci, že to, co nám zde představil pan Spravodaj, je správným přístupem k afgánské problematice. Důležité je také to, ten, to klíčové stanovisko, že je důležité spolupracovat se sousedními státy. To je naprosto správná věc. Potřebujeme regionální iniciativy. Tak, protože tímto způsobem bude moci afgánské obyvatelstvo lépe akceptovat mezinárodní přítomnost v jejich zemi. Mírotvorné jednotky, humanitární pomocníci, humanitární pomoc. Toto vše je totiž vnímáno obyvatelstvem spíše jakožto okupanti. To se jasně ukazuje, když hovoříme s lidmi, kteří pochází z tohoto regionu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Mau. A nyní pan Mauro. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že široký záběr této diskuze ukazuje, že nás všechny tato zpráva velice zajímá. A to proto, že cítíme, že na tomto jevišti války a míru jde o osud celého světa. A to je možná také jeden z důvodů, proč mnoho z vystoupení kolegů vypadají, jako by chtěli tu zprávu překopat úplně od začátku. Já si myslím, že my všichni se asi budeme snažit nějak přispět do práce, která sama o sobě už je výborná, je tam velmi široká analýza s některými body já e, souhlasím, s některými ne, ale chtěl bych mé krátké vystoupení soustředit e, na dvě poznámky k věcným otázkám, které se netýkají ani tak analýzy věcí jako formulace. Jednak ta mezinárodní pomoc. Já jsem byl v Afganistánu e, s výborem pro rozpočet za minulého mandátu. Je to velký problém a dovolil bych si tady jen říci, že ta alternativa, kterou navrhuje kolega, to znamená, vyhnout se těm mechanismům distribuce eh, mezinárodními společnostmi a distribuovat pomoc eh, prioritárně skrze afgánské instituce a afgánskou vládu, to je věc, která má výhody i nevýhody. Protože v druhé části zprávy se potom analyzuje, jak vlastně funguje afgánská vláda a ta analýza není příliš pozitivní. Já si myslím, eh, že by stálo za to, a v tom souhlasím se zpravodajem, zanalizovat takovou směs možností, která by zhodnotila i dobrou práci, kterou odvedly některé nevládní organizace, ale která by také zhodnotila hlavně věc, kterou tady možná trochu zanedbáváme. Protože to je taková jasná věc, ale která se ukázala eh, v mnoha případech při budování nemocnic, škol, mostů, takovýchto konkrétních iniciativ v Afghánistánu. A to je příspěvek některých ozbrojených sil, konkrétně evropských, které byly často mnohem důvěryhodnějším způsobem distribuování peněz než jiné subjekty. A možná, že bychom se v této delikátní části zprávy měli soustředit na to, jak eh, dát dohromady aktivity, kde by spolupracovaly ozbrojené i civilní jednotky. A má druhá připomínka se týká otázky drog. Kolega Harlaky navrhuje takový pětiletý plán Možná se vám moc nelíbí ten název, zní to jako pětiletka, ale zna, vypadá to docela zajímavě. Pokud je nějaký důvod, proč stojí za to zůstat v Afganistánu, je to právě tohle. Nezapomínejme na to, že ze všech těch důvodů pro nejistotu a nestabilitu, které se váží často na terorismus, je tam jeden, se kterým se setkáváme každý den přímo u nás na ulici. Miliony lidí závislých na drogách svým způsobem závisí také na tom, co se stane na tomto území v Afganistánu. Takže možná by stálo za to podat ještě nějaké pozměňovací návrhy, které by přispěly k řešení eh, toho, co tady navrhuje zpravodaj a co se mi zdá docela dobře nastavené. Děkuji, pan Taler. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Arlakimu za tuto zprávu, za návrh tohoto usnesení. Jeho analýza je podle mě velice korektní. Hlavní otázkou samozřejmě je to, co máme učinit, jak máme postupovat na základě této velice korektní analýzy. A já bych eh, přišla s takovým konkrétním návrhem. je jedno téma, které je opravdu velice vhodné k tomu, abychom spolupracovali s americkým kongresem a ruskou dumou. Na základě tohoto dokumentu bychom s nimi měli navázat kontakt a měli bychom tedy navázat kontakt s těmito oběma dvěma parlamenty, ruským a americkým. Dobře víme, že i v kongresu narýstá nespokojenost s chybějícími výsledky v Afghánistánu. Prezident Obama v podstatě se chytil do pasti, kterou mu přenechal jeho předchůdce. A proto nyní si musíme společně vybracovat inteligentní obci pro stažení se z Afghánistánu. Děkuji. Ano, děkuji. Víte, problém spočívá v tom, že se začneme stahovat, ale přitom budujeme stát a bezpečnost budeme muset asi zajistit my, anebo prostě vyhlásit, že jsme zvítězili a stáhnout se. To ještě uvidíme, jak se to vyvine. Paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát eh, kolegovi Adlakimu za velice čestnou a jasnou zprávu otázce, která se týká nás všech, totiž k Afganistánu. Afganistán je velkou sázkou pro Spojené státy prezidenta Obamy, ale také pro Evropu. Pro Obamu v té sázce jde o to vyhrát tuto válku, protože je to jedna z věcí, kterou slíbil před volbami. Ovšem zatím, přesto, že se říká, že se budou stahovat vojenské jednotky, jak americké, tak jiných zemí NATO, také Evropy. Zatím nevypadá vítězství příliš pravděpodobné. Vnitřní situace v Afghánistánu zůstává velmi problematická. Mezinárodní komunita a Evropská unie tak vlažně podpořila prezidenta Karzaje, přestože jsme všichni uznali, že ty volby byly skorumpované, ale předpokládali jsme, že to je prostě jediný člověk, se kterým lze v současné době v této zemi vést dialog. Nicméně korupce, nedostatek právního státu, utiskování menšin, dramatická situace žen v Afganistánu, to všechno jsou zásadní problémy, které Karzajová vláda nemůže nebo nechce řešit. Ovšem základní problém jak tady také říkal náš kolega pan Adlaky ve své zprávě, je chudoba. A to přes ty obrovské částky, které se do Afghánistánu posílají. Afghánistán pro mezinárodní komunitu a hlavně pro Evropu se stává takovou černou dírou. A to jak na vojenské úrovni, tak na úrovni budování afgánského státu. A tohle je problém, který, jak tady také velmi správně říká kolega ve zprávě, mm, problém, který bude vyžadovat novou strategii. Evropská unie má v Afghánistánu EUPOL, policejní operace tedy, a proto máme dobrý důvod vytvořit novou strategii, která se nebude týkat ten bezpečnosti, ale bude to taková nová strategie, nový návrh pro celou budoucnost Afghánistánu. Ale ještě kromě této nové strategie, aby se tato země dostala z krize a z chudoby, budeme také potřebovat podle mě vyslat mnohem jasnější signál, než který vysílá náš zpravodaj eh, ve své zprávě vůči prezidentu Karzajovi. Je tam hodně problém, hodně problémů. Ale já si myslím, že bychom neměli nějak šetřit člověka, který je za tu zemi v současné době zodpovědný, jako je teď prezident Karzaj. Není možné, aby se on zbavil veškeré zodpovědnosti prostě proto, že země se nachází v tak kritické situaci. Takže já už budu končit, protože ta diskuze probíhá dost dlouho. A myslím si, eh, že ten text je velice dobrým základem pro další diskuze. Máme všichni dost času na to, abychom předložili důležité pozměňovací návrhy, které by zajistily, že tím vyšleme jak našim spojencům, tak Afghánistánu a jeho prezidentovi jasný signál o tom, že jsme rozhodnuti přijmout jasné stanovisko a postupovat v otázkách Afganistánu nekompromisně. Děkuji. Děkuji, pan Kacen. Já bych, pane předsedo, chtěla říci, že si myslím, že je třeba opravdu srdečně poděkovat Pínu Arlakemu za jeho rozhodnutí vypracovat eh, takovouto zprávu. On se v tom opravdu velmi angažoval a jeho přístup byl nekonvenční. Jiný než eh, jaký zatím naše instituce vůči Afganistánu zajímalo. zaujímala. Takže přístup pana kolegy je velmi globální a umožnil nám eh, širokou diskuzi nejen o situaci v Afghánistánu, ale také o jejich příčinách a o tom, jak eh, by se země mohla z krize dostat. Já podporuji to, co navrhoval kolega Taler, že totiž tohle je možnost eh, spolupracovat s Ruskou dumou a s americkým kongresem. Ale já neznám žádnou zemi, která by měla vojáky v Afghánistánu a jejíž veřejné mínění a parlament by s tím nebylo nespokojené, protože ty operace prostě neberou konce. A proto si myslím, že koordinátoři by se měli zamyslet na touto iniciativou, abychom v Evropském parlamentu zorganizovali takovou diskuzi o Afganistánu, kam bychom přizvali zástupce všech národních parlamentů. protože těm dělá ta situace velké starosti a jistě mají i nějaké konkrétní návrhy. Další věc, která mi připadá důležitá, je připomenout, že nedávno jsme tady v parlamentu měli slyšení eh, s našimi zástupci, kteří jeli do Afghánistánu. Já si myslím, že vzhledem k problematické situaci v Afghánistánu bychom měli trvat na tom, aby zástupce Evropské unie v Afganistánu přicházel pravidelně referovat našemu výboru a aby se zajistil interdisciplinární přístup, protože nestačí o tomhle mluvit eh, na našem výboru nebo na podvýboru pro bezpečnost. My potřebujeme tuto, komis, tuto diskuzi rozvíjet i na výboru LIBE, na výboru DV, prostě tady v parlamentu Potřebujeme lépe skoordinovat tuto diskuzi, aby naše iniciativy byly efektivnější. A poslední věc. Je správné se tím zabývat tady v parlamentu, nicméně, co se týká této zprávy o Afganistánu, tak potřebujeme trialog mezi radou, komisí a parlamentem. A dokud nebudeme mít takovýto trialog, nebudeme postupovat dost efektivně. A z naší široké diskuze jasně vyplývá, že parlament má obrovský potenciál přispět k hledání nějakého řešení. Řešení výzvy, kterou představuje Afghánistán. A myslím, že bychom měli být spíše optimističtí než skeptičtí. Ano, všichni tady kritizujeme nedostatek um, koherence v terénu. Měli bychom se snažit o lepší koordinaci. No a teď dám slovo komisi, buď panu Davidu Pírovi nebo panu Paulu Turnerovi. Pokud si někdo z vás chce říct slovo, tak prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste nám umožnil vystoupit. Je to velice zajímavá zpráva. My jsme se také pokusili k ní přispět poskytnutím informací zpravodaji. Nicméně musíme se trošku podívat pod povrch celé věci. A zejména si musíme uvědomit, že Evropská unie sama o sobě nemůže předurčit budoucnost Afghánistánu. Já bych učinil sám stručně několik připomínek. Pokud jde o to, zda mít nějakou novou strategii, no samozřejmě tu strategii tady máme, to je strategie, kterou podporuje afgánská vláda a také celé mezinárodní společenství. A to je strategie afgánského národního rozvoje 2008 až 13, která mimochodem bude také základem afgánské pozice na kábuské konferenci. A Evropská unie má svůj akční plán schválený v loňském říjnu, jak bylo také zmíněno, a ten má skutečně vyřešit jeden z problémů, který je také zdůrazněn ve vaší zprávě, což je problém nedostatečné koherence Naštěstí už jsme i na tomto poli pokročili ku předu. A díky tomu tady mám tuto modrou brožuru, kterou jsem také dal k dispozici panu zpravodaji. Samozřejmě je to k dispozici komukoli v tomto výboru a tam je poprvé přesně uvedeno, kam plynou prostředky, pokud jde o civilní pomoc. Za druhé, otázka dopadu. Ano, je pravda, že je to těžké říci přesně, že jsme se dopracovali k nějakému novému bodu v místě, jako je Afghánistán, protože jsou obrovské části té země, které jsou buď v rukou povstalců, nebo jsou úplně neovladatelné a mimochodem teď v zemi je téměř nemožné pořádně cestovat z mnoha důvodů. Um, a my, a když říkám my, tak eh, myslím celou Evropskou unii, prostě nemáme také v terénu dost lidí na to, aby zvládli monitorovat celou zemi. Za třetí, je pravda, že bez zajištění bezpečnosti není důvod, proč by strany sporu měly upustit od své dobře zavedené sítě prodeje a distribuce drog. Za čtvrté, potřebujeme větší vynucování práva na celostátní úrovni v Afghánistánu, pokud chceme mít situaci pod kontrolou. A samozřejmě také potřebujeme podporu sousedů, abychom vybudovali obchod, tranzit a tak dále. A někdy ta podpora nebyla úplně na místě. Koncentrace pomoci vládními kanály nebo různými nadacemi a fondy, které byly zřízeny OSN a Světovou bankou, snad pomůže zlepšit monitorování. A více než 50 toho, co dělá Evropská eh, unie nebo komise, proudí právě těmito cestami. A to bychom chtěli ještě dále zvýšit. Mohu vám zde uvést nějaká čísla týkající se primárního zdraví nebo počtu eh, žáků ve školách nebo úmrtnosti dětí. Ta čísla vypadají dobře. Ale já teď si nemůžu dát ruku na srdce a říct, jsem si stoprocentně jistý a můžu vám tady přísát, že ta čísla jsou správná. Ale já jsem si promluvil s mnoha zástupci nevládních organizací a dalších, kteří fungují v Afghánistánu a e, jsem přesvědčen o tom, že pokrytí, pokud jde o primární zdravotnictví, je nekonečně mnohokrát lepší než za Talibánu, protože za Talibánu nebylo prostě nic. Teď si myslíme, že jsme asi na 80% pokrytí populace. To tedy k tomu došlo Evropská komise, USA i uh, Světová banka, pardon, OSN. Uh, e, také v současné době chodí do školy asi 6 milionů dětí, což je mnohem více než za Talibánu. Pokud jde o drogy, samozřejmě to je jeden z nejzávažnějších problémů, ale je třeba pamatovat na to, že v současné době si myslíme, a myslí si to také UNODC, že ten problém se týká v podstatě pěti provincií. Samozřejmě tím nechci říci, že situace se třeba ještě do budoucna nemůže změnit. Závisí to na různých okolnostech, třeba na bezpečnosti. Ale je třeba si uvědomit, že centrum tohoto obchodu je provincie Helmán a tam právě probíhají všechny ty boje v současné době. A Mimochodem, obávám se, že Rusko eh, tady velice poukazuje na problém drog, ale skoro nic s tím nedělá. Eh, poukazuje na problémy mimo Afghánistán, ale ten hlavní problém je uvnitř Afghánistánu, protože abychom eh, se s tím nějak vyrovnali, potřebovali bychom hospodářský růst. A teď nemyslím jenom zemědělství nebo v nějakých okrajových zónách, ale prostě celkově v zemi. A tento hospodářský růst, který by vlastně nabídl alternativy zemědělcům, kteří zatím pěstují opium, eh, ten růst jako podmínku vyžaduje bezpečnost. A kromě toho bych dodal, že takovýto růst je jediný způsob, jak vygenerovat nějaký příjem pro afgánský stát, protože jinak Afganistán bude plně závislý na mezinárodní finanční podpoře. Čili nedostatek bezpečnosti a nedostatek řízení státu, to je to, co vede ke korupci, nikoli naopak. Zpráva se věnuje několika podobným hádankám, jakým eh, jsme čelili i my. V minulosti samozřejmě je nutné zavést mír, zejména proto, abychom také ukončili chudobu, ale zároveň říkáme, že to musí být s určitými podmínkami. Neakceptujeme mír za jakoukoliv cenu. Ale jak budete vymáhat tyto podmínky bez vítězství na bitevním poli? A proto se aliance pokusila o tento dvojkolejný přístup, když šlo o to, aby se skrze Karzaje dostali k různým dalším hráčům, k povstalcům a tak dále, ale zároveň, aby se vyvíjel nátlak na ty oblasti, které ovládá Taliban. Můžeme pokročit v dosažování našich cílů bez vojenské složky? Já jsem zatím neslyšel odpověď na tuto otázku. Ovšem, jak víme, Evropská unie bude v situaci, kdy několik členských států se stáhne v následujících dvou až třech letech z Afghánistánu a nedávno britský premiér řekl, že britská přítomnost Afghánistánu bude omezena na maximálně pět let. Tento rámec pěti let je úplně jiným rámcem než ten, o kterém ti, kteří se zabývají rozvojovou pomocí, vědí, že je nutný proto, aby se zpátky na nohy postavila země, která je v takové situaci, v jaké je právě Afghánistán. Abych to zhrnul. Účinná zpráva a řízení je zase jedinou odpovědí, ale bude to trvat mnohem déle, než jak je ten horizont vojenské přítomnosti. A to už vůbec nemluvím o červenci roku 2011. Pane předsedo, závěrem bych chtěl opravit jednu milnou představu a to je, že jsme nějak pozastavili naši pomoc. To není pravda, my jsme nepozastavili tuto pomoc. To vzniklo kvůli nedorozumění jednoho novináře, který nepochopil něco, co uvedl náš vedoucí delegace v Afghánistánu. On řekl, že se, jsme se rozhodli počkat, než sestavíme strategii na následující tři roky, což je druhá část našeho rozvojového programu, že si prostě počkáme na výsledky kábulské konference. A vůbec nešlo o to, že bychom nějak pozastavili naši pomoc. Náš vedoucí delegace, pan Ušackas, také spolupracuje se s panem Sidvilem, který eh, vede tu civilní složku NATO a také velitelem UNAMA OSN v Afghánistánu panem Demisturou, aby vznikla koherentní politika, která tam trochu asi chyběla v minulosti mezi tou stránkou vojenskou a uh, rozvojovou, protože mnohé členské státy přispívaly do Afghánistánu skrze PEP. E děkuji, děkuji vám zejména za to, že jste nás upozornil na určité nepřesné informace, protože to by bylo obrovské politické rozhodnutí, kdyby k tomu došlo. A my jsme nemohli vědět, jestli k tomu opravdu nějak byrokraticky došlo k tomuto rozhodnutí, takže jsem rád, že jste to takto opravil, tento chybný údaj. Pane Arlaky, můžete se mnou diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem kolegům za hloubku této diskuse, což nebývá vždycky obvyklé u takto širokých témat, jako je třeba Afghánistán. Jsem velice rád, že jsem také k tomu přispěl svým dílem a věnovali jsme se některým velmi ožehavým otázkám Afghánistánu. Ale konec konců parlament je politické fórum Evropské unie. Parlament a rada jsou ty dvě politické instituce. A naše práce je hovořit o politice dlouhodobě a také se nebát obtížných témat a pouštět se do nich. Já se pokusím rychle reagovat na připomínky a otázky, které tady zazněly. Nejprve, pane předsedo, to, co jste říkal vy o omezení pěstování opia v jiných zemích, eh, v těch, které měly pořádnou vládu. Říkal jste, že je to obtížné v Afghánistánu, protože tam je velmi eh, roztříštěná společnost a slabá vláda. K tomu bych řekl následující. Pěstování opia bylo vymíceno ze všech těchto zemí, ale i v oblastech, které nebyly pod přímou vládní kontrolou. Toto pěstování se historicky zaměřovalo na oblasti, které jsou trošku mimo dosah, jsou neobydlené, případně obydlené postaleckými skupinami, které se financují právě příjmy z, příjmy z prodeje opia. To je něco, co eh, tam existuje už nějakých sto let. Nicméně vlády s pomocí mezinárodního společenství nakonec zvládly eh, i tyto oblasti a vymítili pěstování opia. Například Pákistán. To je takový poslední velký příklad. Mezinárodní společenství OSN na to potřebovalo 20 let spolupráce s eh, pákistánskou vládou, aby byl eliminováno pěstování právě na hranicích s Afghánistánem. Já jsem byl svědkem konce tohoto procesu, kdy se vlastně v té poslední části Afgány, Pákistánu věnovalo 6 milionů a nakonec se to podařilo. A vlastně v tomto směru je Pákistán předchůdcem Afghánistánu, pokud je o to, že byl tedy hlavním dodavatelem opia. A k tomu došlo za nějakých 20 let. Já si pamatuju před 12 lety, já jsem sám připravil plán potírání opia eh, pro Afghánistán a tenkrát to mělo stát jenom 25 milionů dolarů ročně. Ale přesto se mi nepodařilo najít peníze v mezinárodním společenství, aby tento proces byl zahájen. Nyní ovšem Máme tolik peněz v Afghánistánu, že už to není problém zdrojů. S těmi všemi zdroji, které máme k dispozici, bychom mohli udělat obrovské změny, zejména tuto v Afghánistánu. A dokonce za kratší dobu než za pět let, když bychom měli nějaký konkrétní plán. Proč zrovna pět let? Pět let znamená 20% snížení každý rok. Snížení hodnoty opia, kterou zemědělci prodávají. Eh, v současné době je to půl milionu dolarů. To, to znamená, že budeme mít za pět let asi 500 milionů dolarů a je to plán, o kterém si všichni myslí v Afghánistánu, že je proveditelný. Já jsem o tom hovořil s ministry a nikdo mi neřekl, že to nějak není realistické, že to není možné. Také mezinárodní organizace si to myslí to, že se to v podstatě Afgány, v Afghánistánu týká pouze pěti provincií, to je veliké štěstí, to je pozitivní. To znamená, že se můžeme zaměřit právě na těchto pět eh, problematických provincií. A je důležité si uvědomit, že pěstování opia v Afghánistánu představuje méně než 2% orné půdy v zemi. Nepředstavujte si to tak, že Afghánistán je zarostlý opiem všude je to velice malá část země, která je porostlá opium, kde se pěstuje opium a tady zásah mezinárodního společenství by mohl být velmi úspěšný. Je to problém, který nikdo eh, nějak nereflektoval po roce 2001 a já ve své zprávě říkám, že to je naprostý skandál američané na to eh, zatím vynaložili pouze 1,2 miliard eh, dolarů s nulovými výsledky. Takže je třeba toto zvážit, zvážit, jaké výsledky tady máme, abychom neopakovali stejné chyby. Také si myslím, že Evropa tady nese veliký díl odpovědnosti a neměla by se bát zaujmout vůči úlohu. Dokonce i něco říct Američanům. Američané jsou naši přátelé, ale můžeme je upozornit na chyby. Neměli bychom slepě jít za Američany a opakovat jejich chyby v Afghánistánu někde jinde. My jsme partneři, jsme přátelé, můžeme se jeden od druhého poučit a můžeme si pomoci tím, že si řekneme, co se nepovedlo a jakou chybu už prostě neopakovat. Nicole. Kill Nielsen zdůrazňovala otázku žen v Afghánistánu. Já jsem ji požádal, aby mě poskytla větší informace o této otázce do zprávy a všechno, co je v té zprávě o ženách, je právě od ní a bylo to velmi užitečné. Já myslím, že otázka žen a lidských práv musí být v samotném centru mírového procesu. A nemyslete si, že to je neproveditelné. Já jsem měl co dočení s Talibánem mnoho, mnoho let, bez prostředníků v Afghánistánu. Když jsou u jednacího stolu a jsou zde jasné podmínky a ta diskuse je tvrdá, tak se to dá udělat. Takže nemyslete si, že to je nějaká utopie, něco, co se nikdy nepodaří. Afghánistán je velmi zvláštní země myslím, že mírový proces může zachovat demokracii a lidská práva, jakmile to bude dobře koordinováno a tak dále. Talibánci si dobře toto uvědomují. Vidí, že nikdy válku v Afghánistánu nevyhrajou. Oni to dobře vědí. Já jsem při své poslední návštěvě v Afghánistánu hovořil s lidmi blízkými Talibánu a oni mi řekli, Talibán nevěří, že vyhraje válku také odhodlání mezinárodního společenství je takové, jak jsem říkal na začátku, že v podstatě my jsme tam mohli zůstat velmi dlouho, tak jako v Bosně, tak jako v mnoha jiných eh, zemích. A je naprosto nerealistické, kdyby oni si mysleli, že dokážou vyhrát. Ale zároveň bychom si nikdy neměli namlouvat, že se nám podaří vyhrát válku v Afghánistánu. Já jsem tam byl sám, hovořil jsem se zástupci vojenských složek, ISAFu a tak dále a tak dále a všichni mi řekli, že se připravují na mír v Afghánistánu, na přechod k míru a že si nemyslí, že vojensky můžou vyhrát v zemi. A když si to nemyslí lidé na místě, no tak já si myslím, že ani my bychom neměli v něco takového věřit. K tomu, co řekl pan Preda. Já opravdu nevím, proč se tam ztratilo to EU strategy, to EU z té strategie, protože tak se to původně jmenovalo, Evropská strategie. Teď tady vidím, že to opravdu je jenom New Strategy for Afghanistan. To není problém, já mohu požádat výbor o to, aby tam přidali to slůvko EU, protože tak já jsem to myslel. Já jsem chtěl zjistit, jaké má Evropa zájmy v Afghánistánu a pak eh, případně rozvěrnout nějaké další myšlenky co dělat do budoucna. Já myslím, že to je něco, co se dá snadno napravit. Citát Karla Bilta. To jsem slyšel sám. Já jsem si poslechl záznam vystoupení Karla Bilta a reprodukoval jsem to slovo od slova, jeho prohlášení na posledním eh, jednání AFETu. Já myslím, že nejsem příliš velkorysý k Talibánu, protože v té kapitole kde hovořím o eliminaci opia, říkám, že je to OSN, které to chtělo pod Talibánu, aby vymítil opium. A protože já jsem té operace byl svědkem, mohu vám říci, že to trvalo pět let, my jsme nejdříve izolovali Taliban politicky se všemi přáteli, to znamená s Pakistánem, nebo vůči Pakistánu a také Turkmenistánu, takže nejdříve se museli politicky izolovat. Když oni potom zjistili, že jsou naprosto izolováni od svých vlastních spojenců, tak eh, začali být serióznější a uvědomili si, že jsou zde sankce OSN proti nim a po druhé, druhém souboru sankcí se rozhodli, že přistoupí na to, co jim předepsalo OSN ohledně zákazu opia a v roce 2001, když se američané dostali do Kábulu, tak Afghánistán se opium prostě nepěstovalo. To bylo z důvodu tlaku OSN, politického tlaku na Taliban, takže to nakonec takto fungovalo. A není důvod, proč by něco podobného dnes s těmi všemi zdroji, které tam máme k dispozici a s mnohem větším politickým tlakem, nepřineslo stejný výsledek s protěžky u jednacího stolu, kteří jsou teď mnohem flexibilnější, než byl Taliban. Vám se nelíbí ten odstavec 51 o, pardon, 59 o Bushovi. Mm, samozřejmě můžeme se o tom bavit, pokud se vám to nelíbí, tak já to klidně přepíšu. Ten odstavec není až tak podstatný. Pokud jde o čísla nákladů na válku, kolik stojí válka, a co by se za to dalo koupit z hlediska redukce chudoby. To je možná ještě nedostatečný odhad, protože teď máme nejnovější čísla o nákladech války v Afghánistánu ze strany kongresu. Když bych to měl přepsat, tak bych ještě napsal, že to je méně než pět dní války. Což by stačilo, náklady na to by stačily na eh, na vymícení chudoby. Právě v americkém kongresu nedávno, před několika dny, byla debata o Afghánistánu a pan Pentagon tam uvedl, že jeden galon ropy v Afghánistánu stojí 400 dolarů. Respektive stojí tam dostat tedy pohonou hmotu, když to porovnáte nebo když násobíte veškerou tou logistikou, tak to je obrovské číslo nakonec. To je víc než 30 krát celé HDP Afganistánu. Takže to je třeba zvážit, pokud přemýšlíme o tom, jak eh, vybřednout ze situace v Afghánistánu. Já se tady zaměřuji na novou strategii. Takže pokud vy tam chcete mít ještě další připomínky, tak já jsem velmi otevřený, mohu cokoliv ještě změnit a můžu jít eh, směrem, který navrhujete. To, co říkal pan Neuser za socialisty o odlišování vojenské a civilní pomoci, s tím nemohu než souhlasit, je třeba to pečlivě odlišovat, i když musím říci, já s vámi naprosto tady souhlasím, ale musím říci, že já jsem byl svědkem toho, jak v Heratu předává jí pomoc italští vojáci. Já nejsem příznivcem toho, když se vojáci zapojují do humanitárních akcí a tak dále, ale na druhou stranu musím říci, že to je naprosto nejlepší příklad, který jsem viděl v Afghánistánu. To byl jediný případ, kdy jsem viděl určitý projekt, který se naprosto korektně realizoval bez eh, plítvání, s plným zapojením Afgánců a tak dále. Takže já to nebudu teď eh, nějak rozpracovávat v textu, nechci, aby se to rozšiřovalo. Eh, já chci, aby ty peníze z PRT šly do té civilní složky, nikoli do vojenské, ale já myslím, že je tady mnohé, co hovoří i pro distribuci pomoci vojáky. Nicméně postupně by se to mělo skutečně omezovat. Souhlasím s tím, co jste říkal o zapojení sousedů, eh, Pákistánu, Ruska, Číny, Indie a tak dále. To je samozřejmě druhá možnost vyřešení té afgánské krize. Věřím, že EU a USA mají v Afghánistánu mnoho v sázce, to je jasné. Ale pokud se nám nepodaří zapojit zbytek regionu, řešení krize nakonec nebude dobré. Sousední země musí být zapojeny. Zároveň by eh, se neměli vměšovat do situace. Nezapomínejme na situaci na konci 90. let v Afghánistánu, kde to bylo bitevní pole různých skupin, které byly financovány všemi možnými sousedními zeměmi. Iránci si tam financovali své vlastní lini, lidi z té severní aliance, byli tam rusové, američané, indi, indové, každý si hrál svou vlastní hru, Pakistan s Talibánem. Takže toho bychom se měli vyvarovat. Proto já jsem to do té zprávy nedal. Je to moc komplikovaná věc a může to být takové kontroverzní. Měli bychom sice zapojit sousední země, ale bez vměšování do vnitřních věcí Afghánistánu. To zdůrazňuji. Neměli bychom dělat jakýsi mikromanagement, ale zároveň bychom si neměli namlouvat, že by sousední země se nepokusili zopakovat situaci z konce 90. let. Pan Majer, souhlasím s tím, co jste říkal, také pokud o zapojení regionu. A myslím, že nedávné prohlášení nového amerického vedoucího mise není příliš užitečné, protože zdá se, že pořád ještě někdo věří, že je zde vojenské řešení situace v Afghánistánu, ale alespoň už se teď nevyhlašují vojenské strategie, které se, jsou, se opírají o naprosté pobytí všech povstalců nebo alespoň zabití jejich, jejich vůdce. Existuje zde velice zajímavá studie o mezinárodní bezpečnosti, která se dívala na 300 případů této strategie zbavení vůdce, nějakého hnutí svého vůdce, ale ukázalo se, že pouze 7% těchto, z těchto 30 případů nakonec eh, bylo úspěšných, ta strategie byla úspěšná. Teď už se dostávám ke konci, souhlasím s tím, co říká pan Gorenc. souhlasím, že bychom měli odlišovat ty dva typy korupce. Jakákoliv budoucí pomoc dodávaná zemi, i když bychom zvýšili prostředky, které plynou vládě, by měla být vázána na jasné mechanismy kontroly, abychom zabránili té predátorské korupci. To, co říkal pan Mauro o mezinárodní pomoci, ano, s tím také nemohu než souhlasit. Musíme nalézt tu správnou kombinaci kanálu, kterými dodávat pomoc, ale musíme určitě zvýšit množství prostředků, které proudí do Afghánistánu um, skrze vládu afgánská vláda si požádala 80%, londýnská konference schválila 50%. A já myslím, že vládními cestami by mělo jít ještě více pomoci, zejména chceme-li, aby vláda byla legitimnější. V tom případě musíme posílit i tuto stránku věci. To se týká také bezpečnosti. Já jsem přísně proti nějakým soukromým eh, bylicím, proti toho, tomu, že se bezpečnost jaksi eh, zadává nějakým subdodavatelům v Afghánistánu. A to je situace, která právě byla spojená s občanskou válkou mnoha desetiletí. Já se omluvám, nechci do příliš velkých podrobností, ale pokud jde o spolupráci s Dumou a s kongresem, tak tady také souhlasím. Už mě kontaktovalo několik amerických poslanců, kteří se také velmi angažují. Před několika dny byla vydána velmi zajímavá zpráva. Tato Warlord Inc. to vydal podvýbor pro národní bezpečnost a zahraniční věci kongresu a tam je velmi dobře popsána problematika mezinárodní pomoci v Afghánistánu a to, co by se mělo změnit. Ještě poslední připomínka k tomu, co říkal pan Týr. Nesouhlasím s tím, že sama Evropská unie nemůže zvládnout, nasměrovat Afghánistán. Ano, EU nemůže dělat úplně všechno v Afghánistánu, ale Afghánistán je zároveň velikým politickým neúspěchem mezinárodního společenství a také USA. EU má také svůj díl zodpovědnosti musí se k tomu také nějak vyjádřit a pokud to bude nutné, vést ostatní jak si přátelským způsobem, protože američané jsou naši přátelé, ale jak už jsem řekl, ta odpovědnost Afghánistánu je obrovská, máme tam své vojáky, máme veřejné mínění, které se na to dívá velice přísně, takže bychom neměli opakovat chyby Američanů. A to po nás chtějí i mnozí Američané. Oni nám říkají, pomozte nám změnit politiku v zemi. To byl také pokus prezidenta Obamy změnit ten kurz, který nastolila Bushova administrativa. Takže EU tady hraje obrovskou úlohu, má velikou odpovědnost. Děkuji. Já bych to uzavřel s tím, že časová lhůta pro posílání pozměňovacích návrhů je 7. 9 do 12 hodin poledne. Já vám děkuji a teď přejdeme k příštímu bodu. A já požádám pana Antonia Panzeriho, aby si k tomu vzal slovo. Jedná se o zprávu o společné delegaci výboru AFET, DEVE a výboru pro rozpočet na Blízký východ 24. až 28. května 2010. Děkuji, pane předsedo. Tento bod je v podstatě takový popis návštěvy Jeruzaléma a Gazy našimi třemi výbory. Výborem pro zahraniční záležitosti, výborem pro rozpočet a výborem pro rozvoj. Byla to velmi e, důležitá návštěva. Vedly se kolem toho velké polemiky, ale umožnila nám setkat se jak s izraelskými, tak s palestinskými úřady. A umožnilo nám to trochu pochopit, jaká je eh, situace v regionu přímo na místě. Jak víme víceméně všichni, eh, měli jsme tři hlavní cíle. Jednak zjistit, jaký je stav humanitární pomoci, jak se využívají finanční prostředky, které Evropská unie zasílá do tohoto regionu a potom také zjistit, jak probíhá politický mírový proces. Měli jsme důležitá setkání jak v Jeruzalémě, tak v Ramaláhu, v Hebronu a v Nablusu. A potom jsme navštívili také pásmo Gazy. A to tedy, jak víte, šlo jen přes Egypt a ne přes hranici s Izraelem. Byly to tedy velmi důležitá setkání, která nám umožnilo dosáhnout cíle naši, naší návštěvy. Hlavně jsme si uvědomili, že evropské zdroje, evropská pomoc je optimálně využívána. Je jen problém s jejich využíváním v Gaze, protože není způsob, jak být v Gaze přítomní. Co se týká humanitární pomoci, tak jsme si ověřili, že je tam eh, velmi dobrá politika, obzvláště pro západní břeh Jordánu, ale zůstávají tam problémy, jak už jsem říkal, v pásmu Gazy. A co se týká potom mírového procesu, politického procesu, tak jsme na místě viděli eh, veškeré potíže, jak stav nepřímých jednání, tak potíže, které existují ve vztazích mezi palestinskými a izraelskými úřady. Samozřejmě všichni doufáme, že situace se nějak odblokuje. Ještě spíše po nedávném setkání v Bílém domě eh, mezi Benjaminem Netanyahu a Barackem Obamou. Setkali jsme se tedy eh, s izraelskými úřady, s Knesetem i s vládou a jednali jsme o velmi důležité otázce, která zůstává eh, v centru zájmu izraelských úřadů a to je otázka bezpečnosti. Jsou tím téměř půsedlí. Bezpečnost Izraele. My si myslíme, že tohle je věc, kterou bude muset řešit i Evropa. Protože ta otázka bezpečnosti se vyřeší jen pokud bude nějak pokračovat mírový proces. Jenomže jsou tam otázky, které vypadají zatím neřešitelně. Například pokračující politika kolonizace, obzvláště ve východním Jeruzalému. Potom izolace pásma Gazy a potom zákon, o kterém teď jedná Kneset a který se týká role nevládních organizací. My jsme se pokusili vysvětlit, proč si myslíme, že je třeba tlačit na to, aby pokračoval mírový proces. Je to naprosto zásadní věc i pro bezpečnost Izraele. Ale musíme si uvědomit věc, kterou jsme pochopili během této návštěvy, že totiž to, co říkáme, i ty naše návštěvy a setkání budou jaksi přesvědčivější, pokud Evropa převezme nějakou vůdčí roli, protože Evropská unie nehraje žádnou politickou roli v mírovém procesu, což je dosti těžko pochopitelné, obzvláště když vezmete v úvahu, jak hodně se humanitárně a finančně angažujeme v této oblasti. A myslíme si tedy, že Evropská unie by neměla mít strach eh, na tuto pomoc vázat také určité podmínky, jak pro země v tomto regionu, tak e, pro roli toho kvartetu. Obzvláště u některých otázek, jako se týká odblokování gazy, potom e, kolonizace, pokračující kolonizace východním Jeruzalémě, a role zemí celého regionu, které by měly přispívat k mírovému procesu a potom Především bychom měli eh, zrevidovat eh, účast Evropské unie v kvartetu a podporovat eh, přechod od nepřímých jednání na jednání přímá. Takže z této návštěvy se jasně ukázala nutnost silnější role Evropské unie v regionu. Musíme se pokusit skutečně dostat těm věcem, které často říkáme. Já bych vám tady uvedl takový příklad, je to sice můj vlastní názor, ale my nemůžeme pokračovat volání po demokracii, jak jsme činili v Palestíně. Chtěli jsme, aby měli svobodné volby a když potom proběhly ty svobodné volby a oni si zvolili Hamas, tak Evropská unie se v podstatě k tomu obrátila zády. A myslím, že tímhle způsobem nedojdeme moc daleko. Říct, že oni se mají vydat nějakým směrem a potom nepodpořit tento směr přítomnosti Evropské unie, to nepřispěje k žádnému demokratickému procesu, a naopak to stěžuje podmínky fungování tohoto regionu, ale přesto si myslím, že ta návštěva byla velmi důležitá. Takže jde o to, aby Evropská unie trošku změnila svůj přístup a chtěl bych tady říci, že by bylo velmi užitečné, abychom nestráceli tuto návštěvu ze zřetele a abychom posílili vztah mezi těmi třemi výbory, které se účastnili návštěvy. A pokud by to bylo možné, tak si myslím, že by bylo velmi užitečné, kdybychom dali mnohem silnější roli té pracovní skupině, kterou jsme tady v parlamentu ustanovili k otázkám Středního východu a které předsedá pan Petering, protože si myslím, že to by mohl být velmi účinný nástroj, jak dostat některých cílů, které Evropský parlament má. Děkuji Very much. Děkuji. A teď pan Petering. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem v rámci cesty naší delegaci, jsem, jsem se jí tedy zúčastnil, jakožto předseda pracovní skupiny pro Blízký východ, bylo to zde řečeno a chci poděkovat panu kolegovi Cedovi, že vedl naší delegaci. Myslím si, že když cestujeme jakožto delegace na Blízký východ a zde v sále je mnoho z těch, kteří tam se toho zúčastnili, tak vždy si musíme nejdříve ujasnit, čeho tím chceme dosáhnout. A co chceme dosáhnout? Chceme řešení podobě dvou států Palestiny, mít Palestinu s bezpečnými hranicemi a Izrael. A měli bychom vycházet z toho, možná to bude znít trochu příliš moralisticky, ale opravdu to ehm, vyjadřuje zásadu toho problému. Musíme si ujasnit, že důstojnost Izraelce je stejná jako důstojnost Palestince. Či naopak, Palestinec má stejnou důstojnost jako Izraelec a je třeba s oběma zacházet stejným způsobem. A pokud chceme řešení v podobě dvou států, tak vidíme, že na obou stranách existují lidé, kteří si to nepřejí. Jak v Izraeli, tak v Palestině. Jsou lidé, kteří, a víme, že tedy ve východním Jeruzalému máme e, osady pro Izraelce, kteří vyhání Palestince, tak je samozřejmě jasné, že toto je problém a nevede to ke řešení v podobě dvou států. A na druhé straně zase máme Hamas, který posílá rakety na Izrael a zase je to překážka tomu mírovému procesu a řešení v podobě dvou států. A bylo mi řečeno, opravdu jsem z toho byl docela špatný, když uh, mi bylo řečeno, že když někdo kritizuje izraelskou vládu, takže tím i hned patří k lobbystům, kteří jsou proti Izraeli, tak je to opravdu věc, se kterou nemohou souhlasit, protože já nechci, aby někdo eh, vlastně mě kritizoval pouze proto, když kritizuje k určité konkrétní věci, a já, ať se to již týká Hamasu či izraelské vlády. Před několika týdny se ukázalo, že světová veřejnost si opravdu znovu uvědomila tento problém, problém pásma gazy a nyní tedy dochází k částečnému otevření tohoto pásma. Ale část náčí delegace, a pan Panceri to říkal, musela vlastně přistestovat do gazy přes Egypt a to tu podstatu věci velice dobře vyjadřuje. Ti kolegové museli odletět z Tel Avivu do Káhery, Veronika Izere byla jedním z nich. A ví, jak říkám, z Tel Avivu do Káhery a z Káhery eh, autobusem do Rafy a tak se dostali do Gazy. A včera jsme eh, slyšeli od pana premiéra Fajata, co to znamená, pokud zůstane blokáda gazy nadále tak, jak je. To znamená, že děti nemohou chodit do školy, nedochází k obnově gazy a celá země se ocitá v izolaci. A komu to pomáhá v konečném důsledku? To pomáhá Hamasu, tedy ten, kdo i nadále chce blokovat tu blokaci pásma tak pomáhá Hamasu. A my, jakožto Evropská unie, bychom měli společně se eh, Spojenými státy, společně s kvartetem učinit vše pro, to, aby byla ukončena politika osidlování. Dále je důležité, samozřejmě pokud se ukončí blokáda gazy, zajistit to, aby se do gazy nedostávaly další zbraně, pomocí kterých je potom eh, bombardován Izrael. Toto musí být zaručeno. A na závěr pokud pre- prezident Obama se bude i nadále angažovat pro mír na Blízkém východě, tak musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom to podpořili. A já jsem přesvědčen o tom, že bez eh, bezpečnostních sil mezinárodního společenství, ať to bude OSN či Evropská unie, bez bezpečnostních sil, a my se musíme na tom podílet, nebudeme schopni dosáhnout míre, míru na Blízkém východě. A proto bychom měli ochotni, měli být ochotni se tímto směrem angažovat. A chtěl bych říct, že podle mě na Blízkém východě nel, se nejedná pouze o mír mezi Izraelem a Palestinou, když je to samozřejmě velice důležitá věc. Pokud totiž v této oblasti nebudeme mít mír, tak nebudeme mít eh, dobré vztahy s celým um, středoarabskou oblastí a budeme moci zapomenout na náš projekt Unie pro Středomoří, takže je opravdu důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o mír mezi těmito dvěma státy, ale o mnohem širší problematiku a proto prosím tento výbor, abychom soustředili naši pozornost na Blízký východ a pokud jsme toho mínění, že Palestina dělá něco špatně, že Hamas dělá něco špatně, či izraelská vláda dělá něco špatně, tak musíme to být schopni otevřeně vyjádřit a nesmíme dovolit, abych kvůli tomu eh, vlastně nám někdo kritizoval. My musíme být schopni otevřeně říci náš názor. Já si myslím, že to, čeho jsme dosáhli v roce 44 v Evropě se Šumanovou deklarací a celým tím procesem, tak myslím si, že toto je možné i v jiné části směta, pokud zde bude dobrá vůle. Děkuji. Děkuji, pane Patrinko, teď Veronika Kajsa. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu než souhlasit s tím, co tady bylo řečeno eh, kolegou Panzerem a předsedou Peteringem. Když pan Petering říká, že důstojnost eh, palestinského občana by měla být stejná jako důstojnost izraelského občana, tak bychom k tomu mohli přidat, že bezpečnost Izraelce by měla být stejná jako bezpečnost palestince a tak dále. A naše stanovisko, a on má pravdu, že ho zdůrazňuje, je velmi těžko udržitelné, protože my tady mluvíme o těchto myšlenkách, o těchto konceptech eh, rovného práva, eh, stejného práva lidí na život, eh, na naděje, na vzdělávání, na možnost mobility. Tak na jedné straně toto se porušuje eh, v jménu dlouhodobé bezpečnosti Izraele, která stejně nevydrží, která stejně není dlouhodobá a ten zbytek to je prostě škoda, nedá se nic dělat, ale my přece nemůžeme přijmout tuto logiku, jakožto Evropané. A já souhlasím s tím, co říká pan Petring. Jakmile se pokusíme o nějakou vizi mimo tento kontext, protože je třeba zajistit práva pro všechny my musíme najít nějaká řešení, která ta práva zajistí jak jakmile tohle řekneme, tak eh, nám spílají všeho možného a je to opravdu smutné. Já jsem byla v části té delegace, kterou vedla Eva Jolie v Gaze. Někteří z nás, myslím paní Kill Nielsen a další tam byli také. A velice stručně pro ty, kdo neznají ten kontext, situace v Gaze protože tím se dostáváme zase eh, k otázkám financování. Podívejte, já jsem byla v Gaze několikrát, ale eh, nebyla jsem tam od té doby, kdy eh, se zesílily ty izraelské operace. Bylo to opravdu strašné, protože organizace černého trhu teď nabrala takových rozměrů, že to je úplně neuvěřitelné. V podstatě u toho tunelu byly Eh, montovány kamiony, jejich součástky eh, dorazily tím tunelem. Eh, byl tam cement pro Hamas, aby mohli budovat domy a tak dále, ale 90% gazy si nemůže dovolit nakupovat na tom černém trhu, takže žijí jen z toho, co dostanou. V podstatě z almužen. A jsou to tedy, je to tedy zboží, ke kterému se velká část populace nemůže dostat, a které vyvolává velkou frustraci. Takže eh, ta blokáda je prostě naprosto kontraproduktivní. Je zacílená na populaci, která není blízká Hamásu, protože Hamás si může dovolit stavět dál domy a mešity a islámské školy a tak dále, ale zbytek populace prostě nemá vůbec nic. Někteří eh, by si to eh, mohli dovolit, ale e, většina populace ne a tím pádem prostě nemají to, co potřebují na to, aby mohli opravovat domy a tak dále. Takže taková je situace v Gaze. Je to opravdu strašné. A říkají nám, že nemůžou e, dávat lidem více e, jídla než 50% toho, co potřebují pro přežití. A tady mluvíme o většině Eh, populace Gazy. A když se říká, že eh, v Gaze je humanitární drama, to jsou lidé, kteří to neviděli. A možná se neinformovali o tom, jak strašná ta situace je. A dokud nebude plně zrušena ta blokáda s možností vývozu, s možností rozvinout v Gaze nějakou ekonomiku, ať už orientovanou eh, na mezinárodní svět a nebo eh, na gazu, tak se tam nemůže nic udělat. Tohle je naprosto nutné. Je to nutné pro všechny, až na ty privilegované kolem Hamasu, kteří nemají problém. Takže když jsme byli na té pracovní skupině pro Blízký východ, když já jsem eh, včera večer poslouchala Salama Fajada, oni říkali, je nám to líto, ale potřebujeme prostě pořád ještě vaše peníze, protože dokud se nezvedne ta blokáda a to úplně, tak, tak to, co nám Izrael teď navrhuje, to je úplně k ničemu, to je mikroskopické. Oni nám navrhují, ano, musíme to sice uvítat, že něco nabízí, ale nemůžeme si myslet, že to nějak výrazně změní situaci v Gaze, protože Izrael v podstatě povolil zasílání nebo průchod eh, zboží do Gazy ovšem v podstatě eh, jen eh, takového zboží, které uspokojí 5 potřeb, co se týká opětovného budování infrastruktura. Přitom ta populace tam čeká, nejsou školy, děti rostou. 80 populace Gazy je mladá populace a nebudou mít žádnou jinou alternativu, než navštěvovat školy Hamasu. Takže to je úplně směšné, co Izrael nabízí. Je třeba tam vyvíjet i nadále nátlak a je třeba i nadále eh, podporovat eh, potřeby palestinců finančně. Je nám to líto, jim je to ještě více líto, protože my jsme v Gaze viděli podnikatele, a oni nemají co dělat, oni říkají, to je strašné, my nechceme žít eh, z veřejných almužen, nechceme pracovat, chceme obchodovat, máme možnosti, máme skleníky, máme podzemní vodu, takže můžeme pěstovat rostliny, můžeme pěstovat zeleninu, kterou bychom potom mohli exportovat. A k čemu to je nechat tohle všechno shnít v gaze? Nesmíme nic produkovat. Takže taková je situace proto a jsem chtěla mluvit s panem Weberem, kde jste? A vy jste úplně vzadu. Pane Webre, vy jste předpokládal 20 eh, milionů euro do gazy. Myslíte, že to stačí? My jsme si vyslechli eh, velmi eh, znepokojivé vystoupení. Říkali, že potřebují 100 milionů euro a my my jim nabízíme toto. Myslíte si, že to, co nabízíme, by stačilo? Protože vy jste čestný člověk, já jsem si jistá, že mi odpovíte seriózně. No ne teď, protože možná budou ještě nějaké další otázky. Uh, yeah, he will, he will, he will have to intervene. Potom si bude muset vzít slovo. Want to remind... Já vám chci připomenout, že ještě budeme mít rozšířené předsednictvo. Takže eh, chtěl bych uzavřít eh, seznam řečníků. Ještě tady máme šest dalších řečníků. A vidíte, kolik je hodin. Takže teď paní Nielsen a ostatní, prosím, soustřeďte se. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla nejdříve poděkovat panu Peteringovi eh, za výbornou zprávu, která plně odpovídá tomu, co jsme viděli Eh, během naší návštěvy. A to tež k tomu, eh, co teď říkala paní Veronik de Kaiser. Já jsem byla s ní v Gaze, takže zbytečná bych opakovala to, co už to ona řekla, ale chtěla eh, jsem tam dodat pár věcí. Když se mluví o té důstojnosti, pan Petering tady velmi správně mluvil o důstojnosti palestinců a Izraelců. A chtěla bych připomenout naši zodpovědnost jakožto Evropanů, co se týká dovozu Eh, produktů z kolonií, protože eh, důstojnost eh, palestinců kteří žijí na západním břehu Jordánu a tak dále, to je velice důležitá věc. A my nemůžeme i nadále tolerovat, že Evropa konzumuje produkty, které vychází z těch izraelských kolonií a které jsou eh, produkovány za podmínek, kde nejsou vůbec respektována lidská práva ani žádná práva pracujících. Takže já bych se chtěla vrátit k této otázce, myslím, že se k tomu bude muset vrátit v září. Je naprosto nudné, aby Evropa něco udělala v té otázce eh, dovozu zemědělských produktů z kolonií kolonii Izraele, protože pokud s tím nic neuděláme, tak to udělají občanské organizace a budeme mít stejný problém jako předtím, když byla eh, u Gazita flotila a kdy občanská společnost v podstatě prováděla práci, kterou měli provádět politici. A u té otázky kolonie je to totež. Další důležitá věc, ta se také týká té důstojnosti a práva na stejnou důstojnost pro Izraelce i pro Palestince. My Eh, žádáme, aby Gilad eh, eh, Šalit byl osvobozen, ale stejně tak žádáme, aby byli osvobozeni všichni palestinští vězňové. Někteří z nich byli připomenuti včera panem Fajadem, spousta z nich byla uvězněna ještě před dohodou. Je tam spousta mladých, nezletilých, které Izrael vězní a to je naprosto nepřijatelné. A potom si myslím, že bychom také měli volat po rovném zacházení s Izraelci a s například Salamem Amurim, e, to je palestinský francouz, je to francouzský občan, je ve vězení už několik měsíců, je to naprosto nepřijatelné, situace je velmi sporná, takže my chceme, aby pan Amury byl osvobozen, propuštěn. A na závěr bych ještě chtěla mluvit e, o důsledcích té blokády. Už o tom mluvili kolegové, ale já bych ještě chtěla podpořit skutečnost, že Eh, ta blokáda skutečně prospívá jen Hamasu a je zaměřená proti dětem, proti ženám. Je to násilí na ženách eh, v takovýchto podmínkách eh, blokády se násilí stupňuje, takže ženy jsou hlavními oběťmi té blokády. Umělci, intelektuálové, my jsme se sešli s jedním umělcem a On nám řekl, že umělci jsou v Gaze velmi utiskováni. Ta blokáda v podstatě je zaměřena na tyto osoby a rozhodně ne na ty které, na které má údajně být zaměřena. Takže je třeba, abychom jednali co nejdříve, to bude možné, aby ta blokáda skončila. A chtěla bych ještě říci, že je mi velmi líto, že tady není náš předseda, protože Možná jsme se nedokázali tak úplně dohodnout, když jsme organizovali tuto návštěvu, tuto misi. Dobře, ale to se stává v demokracii, to je normální. A je e, mi velmi líto, že tady není teď, aby si vyslechl naši zprávu, aby nám mohl položit otázky nebo se k tomu vyjádřit. Já si myslím, že pokud se nedokážeme dohodnout tady, tak dost dobře nemůžeme pomohno, pomoci palestincům a Izraelcům, aby se dohodli oni mezi sebou. Děkuji, pan Weigl. Ne, tudi jaz eh, izrečem přiznání eh, kolegi. pan... Děkuji, pane předsedající. Já chci vyslovit se uznání kolegovi Pancenimu za tuto skvělou prezentaci a za jasnou a stručnou zprávu o průběhu této cesty. Eh, v posledních měsících jsme hovořili v rámci různých for o našich dojmech, o našich úvahách a závěrech, ke kterým jsme dospěli během této návštěvy, proto to zde nechci opakovat. Ale jedna věc se potvrdila, ta cesta proběhla ve správný okamžik, byla velice důležitá. Proto, aby parlament se dostal do kontaktu s lidmi na místě, s organizacemi, které tam působí, protože tento konflikt je opravdu jeden z nejžavějších problémů v mezinárodní politice. A já lituji, že předseda výboru a FED není natolik morálně silný, aby se zúčastnil této debaty. kterou on charakterizoval, tedy velice ovlivnil svým výstupem, také to ovlivnilo cestu naší delegace izraelské noviny psali o tom, že předcestuje delegace, která má v úmyslu provádět protiizraelskou propagandu. Já bych býval považoval za vhodné, kdyby se někdo proti tomu otevřeně postavil. V poslední době jsme zažili několik velice eh, zajímavých eh, výstupů premiéra Fajada a utvrdilo nás to v tom, že každé konstatování, které se týká Blízkého východu, je něco, co je třeba, když ne dvakrát, tak lépe třikrát ověřit. Já jsem sice ještě neověřoval, ale mám pocit, že dojem toho řešení v podobě dvou států, na které upozornil pan Petering jako što na cíl, který podporujeme, tak já mám dojem, že toto řešení ve světle toho, co se děje nyní na západním břehu, působí poněkud nedůvěry, nedůvěryhodně. Existuje tam jakýsi paralelní systém, já bych to nazval dokonce až jakýmsi apartheidem, co se týče infrastruktur. Je to přístup, kdy palestinská, palestinské obyvatelstvo nemá stejná práva ve státě, ve kterém žije. A dále chci poukázat na to, že v rámci naší parlamentní debaty jsme se dostatečně nevěnovali tomu, že Izraelci připravují tři zákony, které chtějí omezit činnost organizací občanské společnosti. To je velký problém a je třeba o tom ještě diskutovat. Prosím, další řeční. Vážení kolegové, já děkuji všem, kdo nám podali zprávu o této návštěvě naší delegace. Bohužel z rodinných důvodů jsem se nemohla té návštěvy zúčastnit také. Nicméně víme, jaké incidenty tomu předcházely. Incidenty, o kterých jsme jednali velmi dlouze během zvláštního zasedání rozšířeného předsednictva našeho výboru. Ostatně tehdy na mou iniciativu, eh, kterou eh, podpořila celá skupina Eh, jsme o tom jednali eh, před eh, dvěma zasedáními ve Štrasburku. A chtěla bych kolegům připomenout, než to prohlášení, které jsme vydali, které vydali tedy stálí zástupci Izraele u Evropské unie před naším výborem, tehdy, když jsme diskutovali o tom útoku na námořní konvoj který eh, jel eh, do Gazy, aby se pokusil proplout blokádou. A ten eh, stálý zástupce Izraele tady prohlásil, že Izrael je proti návštěvám poslanců a dalších osobností v Gaze, protože, myslím, že to tedy cituji po paměti, ale správně, protože prý takovéto návštěvy dávají určitou legitimitu situaci v Gaze. Takže podle nich, podle izraelské vlády, za kterou předpokládám ten stálý zástupce tady mluvil, a pravděpodobně je to tady také stanovisko ministra zahraničí v Tel Avivu, on to tady jasně řekl před námi. Řekl, že takovéto návštěvy považuje Izrael za nejen nevhodné, ale zcela nežádoucí a že je třeba eh, jim bránit, protože takovéto situace dávají situaci v Gaze legitimitu. Já doufám, že ta lehká změna přístupu, o které eh, mluvila Veronik, eh, co se týká izraelské vlády, která lehce tedy zmírnila blokádu, to je sice trochu změna, ale já si myslím, že si nemůžeme myslet, že izraelský minister zahraničí se nechá nějak oblomit, ať už děláme cokoliv, to je skutečně jen iluze. To si myslet nemůžeme. A chtěla bych všem připomenout, protože nebyli tam všichni eh, na tom zasedání, když tady mluvil ten stálý zástupce Izraele, tak jsem chtěla připomenout, co tady říkal, protože mně se to zdálo opravdu velmi závažné. Je to velmi závažné. A bohužel eh, to bude mít dopad i na budoucnost. Děkuji, pan Mauro. Děkuji, pane předsedo. jsem chtěl poděkovat kolegům, kteří podali zprávu o návštěvě eh, v Gaze. Učinili tak velmi dobře, ukázali nejen eh, dramat té situace, dramatičnost té situace, ale také, jak říkal pan předseda Petering, zdůraznili, jaký je náš konečný cíl, a to jsou dva národy a dva státy. Já se ale realisticky ptám v současné době. Ti, kdo jsou pro dva národy a dva státy. Je jich teď více nebo je jich méně? A především, je jich více nebo je jich méně v Izraeli, anebo e, je jich více či méně v Palestíně, protože já mám pocit, že v Izraeli a v Palestíně teď je méně lidí, kteří jsou pro e, to řešení dvou států. Zdá se mi, že je jich méně jak v izraelské vládě, tak rozhodně, když vezmu v úvahu e, to, co říká Hamas i v Palestíně. A jaká je tedy naše zodpovědnost, jaký je náš úkol? Pan předseda Petering eh, mluvil o eh, podpoře, kterou bychom se měli, eh, jak říkal také americký prezident, pokusit poskytnout pro podmínky jednání. Já bych si dovolil ale k tomuto také takovou realistickou připomínku. Všichni, se kterými jsem já mluvil, a já tady mohu přímo citovat docela eh, velký počet eh, vojenských jednotek naší země, eh, které jsou v Jižním Libanonu. Tak tito lidé, kteří jsou v poli, nám říkají, že co se týká americké vlády a americké administrativy na místě, tak to, co říká pan prezident Obama, se nemusí nutně promítat do toho, co dělá ministrině zahraničí Clintonová. Takže I co se týká americké vlády, eh, tam je třeba vyvět určitý vliv a musíme eh, i to tam mít na paměti. A potom eh, k tomu, co říkal pan kolega Panzer, já bych to uzavřel s tím, že my máme povinnost skrze nástroje, které jsme si vytvořili, podpořit eh, tu pracovní skupinu pro Blízký východ, eh, o které mluvil pan Petering, a zajistit, eh, že ta pina bude jednat a bude diskutovat realisticky z hlediska toho cíle, který jsme si stanovili. Dva státy, dva národy. Včera nám irácký velvyslanec velice jasně řekl, že to, co se děje v jejich zemi, se váže hodně na skutečnost, že další aktéři v zálivu Saudská Arábie, Irán zasahují do toho, co se děje v Iráku. A nemyslete si, že tohle se děje v Iráku, ale v Izraeli ne, že se to děje v Iráku a v Palestině ne. Takže my musíme jasně ohodnotit, kdo se všechno tohoto účastní, kdo jsou všichni aktéři, kteří to ovlivňují, abychom mohli skutečně nějak hodnotně k tomuto přispět. Takže takhle bychom to měli pojmout a nestrácet eh, čas nějakými interními spory. Děkuji, pan Anguratis. Děkuji, pane předsedo. Dvě připomínky. Za prvé, já si myslím, že bychom měli ještě zesílit naší solidaritu s palestinským lidem. Protože eh, to není otázka Eh, nějaké volby, ale palestinci trpí, palestinci nemají stát a pokud chceme, aby byly dva národy a dva státy, musíme posílit ten národ, který je teď slabší. A chtěl bych také připomenout, že palestinský národ teď trpí, protože eh, je okupován. Takže je jasné, eh, že je v jiné pozici než Izrael. A další věc, kterou bych chtěla říci, je následující. Přes ten naprosto nepřijatelný útok Izraele na konvoj, který chtěl projet blokádou gazy, jsme viděli, že na izraelskou vládu to neudělalo moc velký dojem. Premiér země dokonce měl tu drzost říci, že jeho země eh, reagovala eh, na tu žádost mezinárodní komunity a že je nějaká mezinárodní komise, která eh, tuto otázku vyšetřuje. A já musím říct, pane předsedo, že k tomu jsme v podstatě přispěli i my, tím, eh, že jsme prostě nejednali eh, dost rozhodně po tomto útoku. Jednali jsme velmi vlažně a v podstatě jsme nepřijali vůbec eh, žádná opatření proti Izraeli. Například jsme tehdy mohli zmrazit naši vojenskou spolupráci s Izraelem a neudělali jsme to. A já si myslím, že bychom tady toho měli udělat mnohem více, jakožto Evropská unie, politicky více vyvinout nátlak na Izrael, pokud chceme nějak přispět k řešení tohoto problému. A poslední věc, já si myslím, že je třeba, aby Evropský parlament ještě více podpořil, já nevím, do jaké míry tak činí, ale musíme ještě více podpořit eh, ty síly uvnitř Izraele, jako je Chadáš, jako je, je komunistická strana, jako jsou všechna hnutí, která bojují za vyřešení toho problému za dva nezávislé státy a za mír, protože to jsou lidé, kteří eh, v Izraeli Eh, také velice trpí, protože eh, vláda přijímá eh, různá opatření, která je utiskují a týká se to i některých členů Knesetu, jak víme. Děkuji. Thank you, Mr. Weber, please. Děkuji, pan Weber má slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych možná na začátek odpověděl na otázku paní De Kaiser ohledně těch 20 milionů, které jsou vyhrazeny nebo budou, pokud parlament schválí přes převod těch 40 milionů, což bylo prezentováno, myslím, dnes dopoledne před rozpočtovým výborem a polovina 20 milionů má právě posílit ten rozpočet. Ptám, ptá se tedy, jestli to stačí, ta částka. No, samozřejmě to záleží na to, jak se na to díváme. Deficit na rok 2010 je dost veliký, asi 100 milionů dolarů a e, zbývá asi 74 milionů. 75 milionů pod odečtení této částky. To znamená, je tady mnoho výdajů a z toho 85% eh, těchto výdajů eh, se vlastně nedá nějak stlačit. To je na personál, to znamená, tam není alternativa da poslat ty lidi domů. To znamená, tam by se snížil ten deficit eh, asi o třetinu z těch 75 milionů. Takže pořád by tam ještě byla díra asi 50 milionů UNVRA, aby bylo možné dokončit práci na tento rok s rozpočtem, který už byl snížen o 100 milionů dolarů eh, v porovnání s tím, co se očekávalo jako výdaje. Takže to nestačí. Nicméně alespoň to reaguje na okamžitou potřebu UNRY a také je tady dopis adresován komisi a vy jste dostali kopii, kde se právě požaduje okamžitá pomoc 20 milionů. Komise se určitě vrátí před parlament jako rozpočtový orgán někdy v září a v říjnu, aby ověřila, jestli potřeby UNVRA jsou dostatečně pokryty, tedy aspoň částečně by to měla pokrýt Evropská unie, a také jestli potřeby, na které upozornil premiér Fayad, který byl zde e, včera před vašimi kolegy, Eh, budou nějak pokryty těmi 40 miliardami, které bychom tedy převedli eh, palestinské samozprávy, pokud to schválíte. Situace v Gaze. Samozřejmě to všichni znáte, není nemá cenu to opakovat, je prostě e, neakceptovatelná. Máte tady 1,5 milionu lidí, kteří jsou vlastně jako ve vězení, nemůžou se dostat pryč ani po vodě, ani e, ve vzduchu, ani tunelem ne. Eh, může to tak trvat ještě dlouho, už to tak vlastně trvá dlouho, až příliš dlouho. Je to demokratické? No, to nechám na vás, abyste to posoudili je to možná taková římská demokracie, kdy tady občany sice mají všechna práva, ale otroci žádná, ale to je jenom taková eh, moje osobní úvaha. Je nepřípustné, abyste tady měli děti, které si nemohou ani hrát s hračkami, protože tam se nedají dovést hračky. Máte tady velkou část populace, která nemá na jídlo, nemůže si znovu postavit domy, které byly zničeny, nemůže se chodit do školy, protože tam se teď řeší e, vlastně to, že děti by měly aspoň část toho dne, aspoň nějakou třetinu, na tři turnusy se střídají ve školách, aby tam strávil aspoň nějaký, nějaký čas. Takže to je všechno v rámci země, která je na vysoké úrovni, má univerzity na vysoké úrovni a také dělá všechno pro své občany. Takže s tím musíme něco udělat. Baronka Eštnová velmi odvážně řekla, že ta situace je nepřípustná. To řekla také před vámi, před radou. A myslím si, že je důležité, abychom pomohli Gaze a na to jsou třeba peníze. Premiér Fayad značně zlepšil situaci na západním břehu hospodářsky projekty, které dostaly také naši podporu a také podporu mezinárodního společenství, umožnili značný hospodářský růst na západním břehu. Pan premiér už začal plnit svoje sliby, to znamená snižovat deficit palestinské samozprávy a řešit hospodářskou situaci na západním břehu. Ovšem vlastně se tady rozevřely takové nůžky a v Gaze je to právě naopak. Máte tam vlastně 1,5 milionu lidí eh, v porovnání s těmi 10,5, kteří žijí na západním břehu, ale přesto jejich situace se rapidně zhoršila, takže je možné, že budeme potřebovat skutečně dodatečné prostředky. Děkuji, pan Atkins dostal právo mluvit, protože včera mluvil velmi stručně. Já jsem velmi stručný vždycky, pane předsedo. Mám dvě otázky. Pokud Izraelci budou nadále budovat osady na západním břehu a odříznou Palestince od starého z jeruzalémského města, není vlastně to řešení o dvou státech již mrtvé? A pokud to, toto přesvědčení bude stále více předvládat a pokud se to nakonec uh, skutečně uskuteční, co s tím udělá Evropská unie? Děkuji. Pan Panzeri, abychom uzavřeli naši debatu. Já tady nebudu nic uzavírat, jenom musím přidat jednu připomínku a případnou možnost pro další fungování. Eh, Ptám se předsednictví a sekretariátu, bylo by možné jednat s předsednictvem Evropského parlamentu a podívat se na to, jestli by bylo možné trochu zvýšit instituční profil té pracovní skupiny pro Blízký východ? Aby to mohlo být hlavní místo, kde se o tom bude jednat, protože tam je možné eh, najít eh, snadno rovnováhu a tam by mohla pokračovat eh, Eh, naše práce ve jménu parlamentu, i taková politická, diplomatická práce na Blízkém východě. Takže já bych se vás chtěl zeptat na tohle. Been, uh... Ano, zaznamenali jsme si váš návrh a asi víte, že v tomto výboru je podpora pro žádost požad, použít eh, rezervu pro takové nouzové situace, což bylo také uvedeno v dopise komisaře Levandovského předsedovi parlamentu Buskovi. A vy víte, jaké důvody zatím byly, takže my samozřejmě tuto žádost podporujeme, to asi víte. Dobře, děkuji, tímto můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání a nyní budeme mít rozšířené předsednictvo.